dne, dobré odpoledne vám všem. Dámy a pánové, vítám vás zde, milí kolegové, milé kolegyně, vážení členové národních parlamentů a Evropského parlamentu. Jsem velmi rád, že jsme se zde všichni sešli na tomto meziparlamentním setkání. To znamená, že zde máme členy jak národních parlamentů, tak i Evropského parlamentu. Budeme hovořit o roli Europolu, Eurojustu a Frontexu. Všichni vás zde ještě jednou vítám na tomto jednání. Není to první jednání toho charakteru. A všichni jsme se zde sešli, jak jsem již zmínil, jsme tedy, jsou zde mezi námi členové národních parlamentů, členové Evropského parlamentu a sešli jsme se zde proto, abychom zde hovořili o důležitých otázkách, které se týkají evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a to v souladu samozřejmě s ustanoveními Lisabonské smlouvy. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost před dvěma lety a my si velmi dobře uvědomujeme, jak důležité jak důležité to všechno od začátku bylo. Je třeba neustále zdůrazňovat, v čem, jak si spočívá evropská integrace, v čem spočívá evropský projekt je velmi důležité, abychom si uvědomili, jak důležitá je spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Nicméně jsme nezdůraznili dostatečně, jak tato nová institucionální struktura nám zkomplikuje život, protože když docházelo k ratifikaci Lisabonské smlouvy, tak jsme hovořili o tom, že Lisabonská smlouva má věci zjednodušit. Nicméně to byla jenom polovina pravdy. Nebyla to opravdu celá pravda, protože je pravdou, že v některých oblastech se život parlamentů i národních parlamentů, stejně jako Evropského parlamentu, trošičku zkomplikoval. To samozřejmě jaksi E, znamená, že musíme daleko více spolupracovat proto, abychom podpořili a posílili evropské politiky, které mají co dočení se svobodou, bezpečností a spravedlností, protože tady hovoříme o velkém množství důležitých témat, jako jsou například vnější hranice, svoboda pohybu našich občanů v našem e, společném e, prostoru. Je to také téma boje proti organizovanému zločinu, jde také o soudní a policejní spolupráci v boji proti závažným zločinům, hrozby, které sdílíme, obchodování s lidmi, nelegální obchodování s lidmi, korupce, obchod s drogami, praní špinavých peněz. Bezpečnostní strategie, které se týkají sdílených bezpečnostních cílů, hlavně co se týče tedy terorismu. A my se snažíme samozřejmě budovat tento prostor svobodného pohybu pro naše občany, snažíme se zachovávat jejich práva a snažíme se eh, samozřejmě i respektovat národní hranice, protože to je přesně to, o čem zde hovoříme. To znamená, že jsme se zavázali k tomu, že budeme spolupracovat my jako národní zákonodárci, a to podle článku 12 smlouvy, smlouvy o fungování Evropské unie. Podle tohoto článku národní parlamenty aktivně přispívají k dobrému fungování Evropské unie, a to v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Také dopomáhají k implementaci evropských politik v této, v tomto prostoru podle článku 70 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Z toho důvodu také dochází k monitorování Europolu a k hodnocení Eurojustu, což jsou velmi důležité agentury, hlavně v souvislosti s policejní a soudní spoluprácí. A teď jde o článek 85 eh, a 8a. Takže to je přesně to, proč se také odehrála první meziparlamentní eh, parlamentární konference a tato konference je již druhou takovou konferencí ve stejném rámci. Chceme samozřejmě spolupracovat a eh, vy si jistě vzpomínáte na první konferenci v roce 2010 ve Stockholmu a tehdy Řečníci, kteří vystoupili na této konferenci, se obraceli na belgické předsednictví, aby zajistilo, aby k takovýmto meziparlamentárním eh, konferencím docházelo eh, pravidelně. A z hlediska Eh, našeho parlamentu. My jsme se samozřejmě této myšlenky drželi a to je také jedna z příčin, proč jsme se zde mohli dnes setkat, abychom hovořili o ochraně našich občanů, kterou zajistíme v rámci naší spolupráce a v rámci samozřejmě evropských zákonů, protože to je pro nás všechny velká výzva. My samozřejmě musíme vytvářet nové zákony, my musíme zajistit ochranou strategii a my musíme také zajistit, že budou respektovány základní prvky našich eh, zákonodárných systémů, které již v tuto chvíli existují A teď se opět odvolávám na článek 87 smlouvy o fungování Evropské unie a musíme zde také samozřejmě respektovat princip subsidiarity a proporcionality. Všechny tyto operační aspekty samozřejmě jsou zároveň velkými výzvami. My stojíme před mnohými úkoly, které musíme splnit. Existuje spousta evropských agentur, jako například CEPOL, Frontex, IASO, ENISA, které samozřejmě spolupracují s dalšími agenturami, jako je například Europol nebo Eurojust a spolupracují také s dalšími jaksi systémy, které již existují, to znamená SIS, VIS a další. Eh, také samozřejmě respektují další mechanismy nebo eh, švédskou iniciativu, která se snaží eh, jak si chránit toky informační. To znamená, že tyto instituce a orgány pracují na vytváření těchto společných nástrojů, které jsou zcela zásadní, pro to, abychom dosáhli našich cílů. Evropském parlamentu jsme hlasovali o posledním rozhodnutí Evropské rady, které se týkalo vytvoření Europolu jako Evropské agentury. A my jsme poprosili, aby Evropská komise v září 2010 předložila legislativní návrhy, které by zajistily parlamentní dohled nad Europolem a Eurojustem teď se opět odkazuje na článek 70 SFEU, tak, aby mohlo docházet k vyhodnocování společného evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. A v souvislosti s časovým harmonogramem, který byl stanoven, jsme v podstatě eh, v procesu, a e, musíme si přiznat, že máme určité spoždění. A proto musíme udělat všechno pro to, abychom toto spoždění dohnali. To znamená, musíme splňovat cíle, které jsme si stanovili a to také v souladu s očekáváními našich občanů, které zde v Evropském parlamentu zastupujeme. Eh, jsou s námi samozřejmě také eh, národní zástupci, také jsou zde zpravodajové, kteří jsou zodpovědní za příslušné a zásadní zprávy. Dochází samozřejmě k spolupráci se všemi institucemi a se všemi agenturami činnými v této oblasti. A to je vlastně ta logika, kterou se řídíme a to je přesně ten směr, který jsme si vytyčili a kterým se ubíráme. A my tedy budeme pokračovat dál, dokud našich cílů nedosáhneme. A jsme opravdu velmi rádi, že tu s námi je 43 zástupců národních parlamentů, 25 národních parlamentů. Nebo tady máme zástupci, které zastupují minimálně 18 členských států. Děkuji, děkuji za to, že jste přijeli, že jste si našli čas a že, tím, že si tímto také uvědomujete důležitost našich úkolů, které jsme si stanovili v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Rádi se s vámi podělíme o naše informace. Vyslechneme si dnes také paní komisařku Cecílie Malström, která je zodpovědná v komisi za vnitřní záležitosti a budeme také mít možnost vyslechnout si pana Adama Rapackého, předsedu stálého výboru pro vnitřní bezpečnost KOSY. Je zde tak, zastupuje zde také polské předsednictví Evropské rady. A v první řadě si vyslechneme tedy paní komisařku Malström, poté pana Rapackého a poté poté dáme slovo všem, kteří se k tomu budou chtít vyjádřit a otevřeme také prostor pro debatu. Máme samozřejmě omezený čas a proto budeme udělovat slovo a vždy takovým způsobem, že dáme v každém, jak si v každé debatě dáme možnost hovořit dvěma zástupcům národních parlamentů, jenom abyste věděli, jak si v rámci jaký, jakého prostoru a času budete moci hovořit. Všichni budou mít dvě minuty na své vyjádření. A je důležité si to opravdu uvědomovat, protože je nás zde opravdu velmi mnoho tak abychom se mohli držet našeho časového harmonogramu, jak dnes odpoledne, tak zítra dopoledne, tak je třeba respektovat toto časové omezení. Samozřejmě paní komisařka Malström nemá pouze dvě minuty, toto omezení samozřejmě nelze aplikovat na vás, takže v tuto chvíli samozřejmě máte slovo a můžete hovořit, můžete se vyjádřit k bodům, které považujete za důležité. Máte slovo, paní komisařko. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení přátelé. Je mi velikou ctí, že jsem tady dnes mezi vámi a že mohu tedy vás oslovit. A těší mě, že vás tolik dorazilo sem, abychom prodiskutovali takové důležité téma, jaké máme na programu dnes a zítra. Bezpečnost, jak říkal pan předseda, je prioritou pro naše občany pokaždé, když eh, děláme eh, výzkum eurobarometru a ptáme se občanů, co je pro ně důležité, bezpečnost se vždy umístí velmi vysoko ve všech zemích. Evropská unie musí samozřejmě zajistit, že občané mohou žít v bezpečném prostoru a současně musí mít důvěru, že jejich základní práva, práva na soukromí a na ochranu osobních dat budou respektována. V tomto rámci je extrémně důležité aby parlament kontroloval a sledoval, co se děje, protože tom je jeho legitimita eh, dohlížet na tuto citlivou oblast. Lisabonská smlouva vám dala eh, pravomoc eh, větší kontroly nad prostorem svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. To si myslím, že je jedna z nejlepších nových, jak nejlepších no- nových přínosů protože vlastně je to e, známkou většího zapojení občanů také v tomto e, jaksi citlivém a konfliktním tématu. Musíme řešit problematiku terorismu, k organizovaného zločinu, kybernetické kriminality, obchodování s lidmi a tyto bezpečnostní výzvy jsou čím dál složitější, jsou z vlastní povahy přeshraniční a zločinci, podobně jako my, využívají moderní technologie jako internet a pozorujeme rostoucí aktivitu e, a rozmanitost uvnitř kriminálních skupin aby čelila těmto hrozbám e, Evropská unie posiluje roli místních e, orgánů, e, role místních parlamentů je klíčová v rámci členských států ale abychom zajistili, že Evropská unie bude prostorem svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, na to, za to zodpovídá společně jak členské státy, tak unie. E, před rokem zhruba bylo přijaté sdělení o strategii EU e, a v tomto sdělení jsme vytipovali čtyři priority, kde Evropská unie může přinést něco pozitivního a konkrétního. Pět strategických cílů je boj proti proti závažné organizované kriminalitě, terorismu, kybernetické kriminalitě, posílení eh, ochrany vnějších hranic a odolnost eh, vůči eh, velkým katastrofám. Eh, mm, jedná se o témata sdílená mezi Evropskou unii a členskými státy pro následující čtyři roky. Instituce členských států i Evropské unie spolupracují na každodenní bázi, aby implementovali tuto strategii a role agentur Evropské unie zapojených do bezpečnostní problematiky roste. Jejich eh, ředitelé budou o tom také hovořit dnes odpoledne a zítra. Agentury jsou velmi důležité při implementaci této strategie. Eh, agentury právě lze nejlépe využít, když jednají ve spolupráci s dalšími agenturami, s členskými státy a s institucemi EU. Komise v příštím roce předloží návrh reformy Europolu, aby se posílila jeho možnost vyšetřovat závažnou kriminalitu a kybernetickou kriminalitu, aby byla posílena demokratická kontrola. Také se by se měl proměnit v moderní agenturu, která bude sehrávat e, klíčovou roli v oblasti vzdělávání. Titulem e, nebo název e, této části je demokratická odpovědnost a kontrola. Demokratická legitimita všech agentur Evropské unie eh, bud, eh, bud, využije prospěch jaksi z kontroly prostřednictvím parlamentu a proto my budeme, eh, plánujeme tedy jednání s parlamenty o strategii Europolu na, v rámci víceletého programu. Nedávné nařízení o Frontexu je dobrým příkladem toho, jak eh, eh, konkrétněji a lépe pracovat. Komise bude informovat parlament o své práci na každoroční bázi a eh, bude, parlament bude také informovat komisi. Demokratická odpovědnost byla taky tématem před 14 dny, kdy se jednalo o volném pohybu osob a každý takový systém potřebuje mít základ na úrovni Evropské unie a proto také je ten návrh e, základ, založen na článku 17 smlouvy, 77 smlouvy co se týče implementace strategie, eh, která bude přijata v listopadu, zpráva eh, hodnotí eh, realizaci strategie a doporučení do budoucna. Europol, Eurojust a Frontex se podíleli na přípravě této zprávy. Všechny hrozby vyplývající ze zprávy zůstávají a nezmizely. Mnoho bylo dosaženo, ale musíme jednat dál. V boji s organizovanou kriminalitou bylo dosaženo pokroku, byla předložena, byly předloženy návrhy týkající se sběru informací o cestujících, eh, v, v, eh, dále balíčky boje proti korupci, boje proti obchodování s lidmi což harmonizuje eh, také, také došlo k harmonizaci eh, tohoto trestného činu a zposiluje ochranu obětí. Eh, bylo dosaženo také pokroku v oblasti administrativního boje s organizovaným zločinem, včetně společných týmů, které budou zasahovat v budoucnu častěji. Co se týče terorismu a jeho radikalizace, Eh, eh, před měsícem vznikla síť pro eh, boj s radikalizací terorismu Ehm, byly odhaleny, pracuje se na odhalování sítí financováním terorismu a eh, pracuje se na zmrazení eh, zdrojů eh, pro organizované zločiny, dále pak je tu kybernetická kriminalita, založení Centra pro boj s kriminalitou, kybernetickou kriminalitou a vytvoření týmu pro rychlou reakci v případě případě živelných pohrom. Eh, komise se chystá předložit návrh o Eurosur v prosinci. Řízení krizí, což je poslední priorita, také zaznamenala pokrok, nicméně pomaleji, než se čekalo. Práce eh, proběhly v oblasti hodnocení rizik eh, v rámci řízení, krizového řízení a hodnocení rizik je to eh, je skutečně potřeba posílit úsilí, eh, pokud chceme dosáhnout svých cílů a posílit spolupráci mezi Evropskou unii a členskými státy. A jak jsem říkala na počátku, ve všech těchto oblastech je skutečně stěžení, aby byly dodržována veškerá lidská práva zakotvená v eh, Lisabonské smlouvě. Eh, vážený pane předsedo, abych eh, na závěr řekla, členové všech parlamentů se hrávají velice klíčovou roli ve všech těchto oblastech. Eh, i když bude ještě chvilku trvat, než se zvyknou na nové uspořádání. Eh, zpráva z vlastní iniciativy o vnitřní strategii, kterou koncipoval pan Borzelino, je také velice přínosná v této oblasti a těším se na spolupráci. Eh, co se týče zprávy o vnitřní bezpečnosti, to bude příležitost také uspořádat diskuzi s národními parlamenty. Bezpečnost v Evropě nemůže být budována bez demokratické odpovědnosti a kroků k jejímu posílení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní komisařko Malmström. A v tuto chvíli předáme slovo panu Adamovi Rapacky, který, jak jsem již říkal, předsedou stáleho výboru pro vnitřní bezpečnost KOSY a je také zástupcem polského předsednictví poté, co domluví pan Rapacký, tak bude hovořit ještě paní Rita Borsellino, zpravodajka pro interní bezpečnostní strategii Evropské unie, členka výboru LIBE. A poté ještě bude hovořit pan profesor Giuseppe Cataldi z Neapolské univerzity, externí expert. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu velmi poctěn, že se mohu účastnit tohoto společného jednání a jsem velmi rád, že mohu hovořit o roli Eurojustu a Europolu. Jsem rád, že budeme hovořit o tom, jak můžeme zabezpečit bezpečnost evropských občanů. Jsem velmi rád, že mohu o tomto tématu hovořit s tolika experty a se zástupci národních parlamentů. Já již 26 let jsem činný také v oblasti policejní práce, to znamená, že mám hodně zkušeností z praxe a vím moc dobře, jak probíhá boj proti organizovanému zločinu v Polsku. Myslím si, že eh, tato iniciativa, o které zde hovoříme, představuje zároveň také obrovskou výzu, protože tato evropská strategie je strategie, která identifikuje zásadní hrozby pro bezpečnost Evropské unie. Hrozby, které se netýkají pouze aktivit, které jsou vyvíjeny pouze v jednom členském státu. hovoříme tady o aktivitách, které jsou přeshraniční a které se odehrávají ve všech členských státech. Nemůžeme bojovat proti organizovanému zločinu nebo kyberkriminalitě izolovaně, aniž bychom mohli počítat s mezinárodní spoluprácí. Strategie vnitřní bezpečnosti dokazuje, že nástroje, a činy, které se snaží v podstatě aplikovat eh, ta stávající ustanovení, tak tady musí jít o nástroje, které vycházejí ze stejných společných hodnot. To znamená, že jde o hodnoty, jako je právní stát, Eh, respektování základních lidských práv. A poté zde máme samozřejmě všechny kontrolní orgány, které se soustředují na boj proti organizovanému zločinu a snaží se zajistit bezpečnost. Ale my tady musíme také zajistit určitou vyváženost, protože když hovoříme o boji proti organizovanému zločinu, tak se snažíme samozřejmě zajistit ochranu našich eh, občanů a stejně se snažíme zajistit jejich svobodu a ochranu, protože ve chvíli, kdy hovoříme o vnitřní bezpečnosti, tak všechny nástroje, které budeme používat, musí být efektivní, musí také splňovat princip proporcionalitu, proporcionality a musí také splňovat stanovené cíle, protože nejde o to, abychom byli v situaci, ve které, kdy, abychom zajistili dostatečnou bezpečnost, budeme porušovat základní lidská práva. To znamená, že musí existovat vyváženost mezi těmito hodnotami. Co se týče strategie vnitřní bezpečnosti a jejího provádění, tak já si myslím, že tady musíme využívat osobní údaje evropských občanů, stejně jako osobní údaje občanů třetích zemí. A Evropská unie musí tady najít také určitou rovnováhu při užívání těchto údajů a musíme také se zamýšlet nad tím, jak zajistit dodržování eh, soukromí, protože všichni si uvědomují, uvědomujete, že v této situaci se nachází opravdu všichni občané existují určité hrozby nebo obavy spojené s užíváním těchto údajů a proto my musíme zajistit správné užívání těchto údajů. Ty stávající e, pravidla pro zachovávání informací a předávání informací vycházejí přesně z těchto principů, to znamená z principu proporcionality, e, legitimity a účinnosti, co se tedy týče teď uchovávání a předávání těchto těchto údajů. A Tady můžeme samozřejmě si vzít příklad eh, od různých orgánů, které již takovýmto způsobem pracují. Tady jde hlavně o osobní údaje. Tak, aby byly splněny všechny eh, podmínky, musíme samozřejmě dodržovat jasné, eh, jasná kritéria, tak, abychom mohli zajistit správnou ochranu všech našich občanů. To znamená, že všechny tyto údaje musí být uchovávány a užívány příslušným způsobem musíme také analyzovat, jaká omezení v tuto chvíli existují a jaká práva je třeba respektovat. To znamená, že občané musí znát práva a povinnosti institucí a orgánů, které budou tyto údaje zpracovávat. Zároveň ale občané si musí být vědomi toho, že všechny tyto údaje jsou kontrolovány a jsou zpracovávány velmi přesně. To znamená, že tady musí existovat vyváženost mezi ochranou základních lidských lidských práv a prací těchto orgánů, které se snaží zajistit veřejný pořádek. To znamená, že národní parlamenty, stejně jako Evropský parlament, stojí před obrovskou výzvou. Jsou to právě parlamenty, které mají tu možnost správně nastavit ten zákonný nebo legislativní základ tak, aby využívání těchto dat bylo odpovídající. A jsou to právě parlamenty, které musí identifikovat nebo musí stanovit jasná kritéria. Mimo jiné také eh, podmínku eh, doby po, eh, jak si v průběhu níž budou moci být tyto údaje uchovávány a zpracovávány. Ta, to znamená, že národní parlamenty, stejně jako Evropský parlament, mají možnost získat eh, dodatečné údaje od těchto orgánů, které zpracovávají tyto údaje a zároveň musí kontrolovat to, že jsou dodržovány podmínky, o kterých jsem hovořil předtím v rámci stálého výboru pro vnitřní bezpečnost, eh, v výboru KOSY, kterému předsedám, v rámci tohoto výboru jsou definovány strategie pro eh, strategii vnitřní bezpečnosti a její normy. A proto musíme také eh, aplikovat víceletý program. A tento program v podstatě definuje hrozby, které existují v rámci organizovaného zločinu. Jsou definovány také strategické cíle a operační plány, které jsou velmi konkrétní a definují se takovým způsobem, abychom správně a adekvátně se mohli postavit této situaci. To znamená, že v rámci našeho výboru se velmi věnujeme nebo zaměřujeme na to, aby aplikace nebo implementace strategie vnitřní bezpečnosti probíhala takovým způsobem, že svoboda a práva evropských občanů budou respektována. V průběhu předsednictví nebo v průběhu našeho předsednictví Polsko chce zajistit, aby strategie vnitřní bezpečnosti byla strategií, která zajistí správnou úroveň ochrany svobody našich občanů. Děkuji. Děkuji, pane Rapacký, a nyní dáme slovo našemu zpravodaji pro vnitřní eh, strategii eh, eh, kolegyně Ritě Borselino z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. dal nostro precedente incontro e quasi due dall'entrata in vigore. Lisabonská smlouva a úmluva o základních lidských právech vstoupila v platnost. Ale tady nešlo o jednoduchý vývoj bývalého legislativního rámce. Libertà, sicurezza e giustizia. Se prima di Lisbona l'Unione aveva co te, když tady hovoříme o nových strategiích. Hovoříme tady samozřejmě o různých správních úřadech, které se snaží definovat minimální normy. Tady hovoříme také o azylové politice. A my jsme skutečně vypracovali eh, společné politiky v oblasti eh, ochrany hranic, eh, migrace a tak dále. Co se týče vnitřní bezpečnosti, chtěli jsme eh, překročit národní strategie a chtěli jsme jít ještě dále v rámci nějaké evropské strategie. Vycházíme z článku 12 smlouvy a v souladu s tímto článkem i národní parlamenty musí přispívat k evropskému integračnímu procesu a Samozřejmě eh, nesmíme zapomenout ani na ty úzké vazby eh, s jednotlivými národními vládami. V rámci evropské perspektivy eh, se nám právě podaří čelit výzvám globalizace jak v ekonomickém světě, tak v oblasti migrace. Co se týče té hospodářské oblasti, Evropská unie bohužel nedostatečně vybudovala eh, finanční zprávu, eh, která eh, měla doprovázet vytvoření jednotné měny a proto se nyní Evropa snaží urgentně nalézt nějaké řešení. Já upřímně řečeno bych nerada, aby toto proběhlo i obdobný případ se opakoval i v problematice politik bezpečnosti. V nedávné době jsme konstatovali, že existuje čím dál tím větší nedůvěra mezi členskými státy a skutečně se tady objevují eh, národní eh, tendence směřující k obnovení kontroly na hranicích. Eh, hovoří se o tom, že existují rizika pro občany a tak dále hovoří se o tom tak, jako kdyby ostatní členské státy nebyly schopny zaručit dostatečnou garanci pro volný pohyb. Eh, je třeba si uvědomit, že prostor eh, bezpečí a spravedlnosti to je eh, ekvivalent jednotné měny, kterou máme v tom finančním světě. Musíme tedy spolupracovat, musíme společně přijímat naše závazky a nesmíme se omezovat pouze na nějaké předvolební sliby. Smlouva v článku 80 stanoví, Eh, že je třeba, eh, aby byla zajištěna solidarita, a to nejen finanční. Eh, to vychází i ze závěrů Evropské rady v rámci stokholmského programu a i to vychází z různých specifických strategií, jako strategie vnitřní bezpečnosti schválená v loňském roce. Pokud chceme dobře spolupracovat, tak například Eh, je třeba si uvědomit, že Evropský parlament podporuje to, že Rumunsko a Bulharsko by měli sehrávat eh, významnější úlohu v rámci spolupráce v Schengenu. A vzhledem k tomu, že tyto země absolvovaly ty technické te- testy, tak by měly být eh, schopny vstoupit eh, do šengenského eh, prostoru. Nechápu, proč některé státy si stanoví nové podmínky. Samozřejmě rozšíření Schengenu, s tím jsou vždy spojeny určité, určitá rizika, nicméně musíme dbát na to, aby všichni měli účast na něm mm, podílet. Já bych chtěla říci, že eh, Evropská komise i Evropský parlament jsou připraveny na to, abychom se zabývali celou tou eh, problematikou eh, bezpečnosti občanů v Evropě a nenahlížet na to jenom z toho národního úhlu pohledu. Pokud jde o vnitřní bezpečnost, čekáme na první výročnou, výroční zprávu, což bude velice důležité i v rámci dnešního zasedání. Doufám, že pokud v příštím roce bude tato naše iniciativa pokračovat, tak já doufám, že budeme mít eh, k dispozici i tu druhou výroční zprávu a že doufám, že ji dostaneme ještě před zasedáním. Eh, doufám, že eh, příslušný výbor nám pošle i podrobnější zprávu, mnohem podrobnější než to, co jsme dostali k dispozici v letošním roce. Dovolte mi také připomenout při této příležitosti, že si myslím, že Eh, výměna informací, interinstitucionální výměna informací v stávajícím stavu je naprosto nedostačující. Eh, usnesení výboru LIBE eh, na toto jasně poukazují. Jedná se o oblasti jako boj proti terorismu, proti organizované trestné činnosti, jako například zpráva Alfano, tam se hovoří o tom, že je tady rostoucí frustrace Smlouva eh, v článku 70 totiž eh, zakotvuje eh, právo na informaci jak pro vnitrostátní parlamenty, tak pro evropské parlamenty. A pokud ty lhuty budou příliš dlouhé, tak ta demokratická kontrola nebude umožněna. Já doufám, že v rámci diskusí v následujících dnech se budeme schopni vrátit Eh, i k programům Eurojustu, eh, Frontexu, Europolu eh, pro rok 2012. My jakožto výbor LIBE jsme požadovali veškeré oficiální informace a rovněž jsme požádali studii zabývající se právě úlohou evropských agentur tak, aby eh, byla skutečně eh, posílena vnitřní bezpečnost tak, jak to eh, požaduje Evropská rada. Myslím si, že je naprosto nepřijatelné, aby v rámci dalšího politického cyklu od roku 2012 neexistovala definice právě úloh národních parlamentů a parlamentu evropského. Myslím si, že tato studie by měla reagovat eh, i na určité kritiky, které byly vyslány na adresu evropských agentur, eh, které eh, tedy fungují buď samostatně nebo ve spolupráci s národními orgány. Je třeba, že i tyto aspekty by měly být zohledněny, protože úloha těchto agentur bude neustále vzrůstat a smlouva zakotvuje i součinnost národních parlamentů v rámci eh, kontroly. A proč by eh, ty kontroly nemohly probíhat i u jiných agentur, například Frontex? Protože v současné eh, době se buduje taková síť orgánů státních samozpráv a je třeba, aby tedy existovala i parlamentní kontrola. A konečně ještě je komparativní studie aby mohly být prováděny takové eh, komparativní studie, třeba aby i národní parlamenty měly přístup eh, k utajeným eh, materiálům, což je velice důležité. Jedná se o vnitřní bezpečnost a samozřejmě některé informace musí být utajovány, tak aby nebyly ohroženy zájmy členských států a Unie. Na druhou stranu toto nesmí být překážkou k tomu, aby eh, zástupci volených orgánů měli možnost eh, přístupu k takovýmto informacím. V tuto chvíli neexistují eh, závazné normy, pokud jde o způsob utajování dokumentů. Takže úředníci jak na národní nebo evropské úrovni mají pak obrovské pravomoci v této oblasti. Oni sami rozhodují, zda bude či nebude přístupný daný materiál. situace na evropské úrovni je tak eh, poměrně nepřehledná a já doufám, že v rámci revize nařízení na tom pracuje pan Kašman. Eh, v rámci eh, této revize se podaří posunout o něco kupředu a že nalezneme legislativní řešení tak, abychom skutečně tady měli právní unii, tak jak o tom pojednává soudní dvůr. Já eh, v tom materiálu ne, nepřikládám návrh zprávy, protože do toho návrhu zprávy chci ještě zapracovat výsledky naší dnešní a zítřejší diskuse a budeme vycházet i se, se sdělení eh, komise a ze závěru rady na závěr mi dovolte, abych navrhla, abychom eh, si pokusili si lépe připravit i zasedání v příštím roce, abychom již nyní hovořili o tom zasedání v příštím roce tak, abychom mohli efektivně využít eh, disponibilní čas, eh, abychom si mohli případně připravit národní zprávy tak, abychom měli jasnější přehled o celkové situaci ale to samozřejmě eh, závisí na eh, stanovisku předsednictví a na závěrech, které budou vyvozeny z tohoto setkání. Děkuji. Děkuji, paní Veselino. A nyní si dáme závěrečné kolečko k těmto zaha- eh, nebo poslední, poslední vystoupení v rámci tohoto úvodního kolečka. Bude to pan profesor Cataldi. Je to expert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 Děkuji, já jsem si eh, připravil krátké vystoupení v anglickém jazyce, ale nejprve bych chtěl poděkovat organizátorům za to, že jsem měl možnost sem přijet eh, a eh, sdílet s vámi některé ty akademické náhledy na tuto problematiku. Jsem velice rád, že tak mohu učinit. Jsem tak rád z osobních důvodů, ale samozřejmě i jako jménem instituce, kterou zastupuji, tedy na Polské univerzity. Já se pokusím eh, podpořit práci tohoto eh, výboru, že bych eh, přinesl pohled jaksi na problematiku svobody, bezpečnosti a spravedlnosti po dvou letech, co vstoupila Lisabonská smlouva do v platnost a kde tedy ústřední mm, zájmem by měl být člověk a přesto se stále ještě nezdá být dostatečně ústřední Eh, v rámci mezivládní eh, spolupráce se zdá být eh, větší prioritou bezpečnost Unie jako taková. Existují užitečné eh, nástroje judikatury, jako například doktrína hodnocení Evropského eh, soudu pro práva. Eh, jehož potenciál zatím nebyl dostatečně využitý, především co se týče tedy operativní úrovně v rámci vyvažování vnitřních potřeb a povinností v oblasti lidských práv. E, toto je jaksi transplantováno z oblasti judikatury do oblasti Eh, eh, reálné eh, aktivit a, a vztahy mezi soudy na jedné straně a volenými zástupci lidí na straně druhé existují různé nástroje s rozdílnou legitimitou a obě, oba ty subjekty mají právo i povinnost fungovat jako hlídači exekutívy eh, v rezortu vnitra, protože eh, existující kompetence a nově vzniklé kompetence musí být vyvažovány také vytvořením systému plného soudního a parlamentního dohledu, jak to předvídá Lisabonská smlouva, ale potud, pokud já vidím, zatím toto není plně naplňováno na strategické úrovni, legislativní úrovni, ale ani na operativní úrovni. Samozřejmě existují existují povinnosti, existují problémy a jak jsem eh, jich pár zmínil, je tu problém občanů třetích států, náš prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti nesmí být budovaný na úkor lidských práv občanů třetích zemí. Nemůžeme pošlapat ducha dohody z Tampere, kdy eh, jaksi ideál toho ambiciozního plánu vytvořit této, tento prostor eh, není jenom eh, demokratický je problematikou jenom demokracie pro naše občany, ale i pro lidi z celého světa, i o ty, kteří nejsou našimi občany. E, není smyslem vybudovat evropskou pevnost. E, další věc je spolupráce se třetími státy, protože ochrana lidských práv při implementaci bezpečnostní politiky je komplikované z, z jasných důvodů Eh, kdy se pracuje, spolupracuje se státy a státními agenty a se, se a s eh, orgány činnými v trestním řízení, eh, které v jiných státech třeba nefungují na základě stejných principů jako v Evropské unii. A to není ovšem záminka pro to, abychom dělali méně, ale naopak musíme usilovat o více Eh, sjednocení při projednávání eh, dohod s těmito partnery a při spolupráci s nima. My musíme obhajovat naše minimální standardy eh, ten, já bych připomněl rozsudek Lucemburského soudu, který jasně ilustroval úroveň ochrany základních práv, kdy rozhodlo o opatřeních, která Eh, znamenala zmrazení eh, majetku, který se zdálo, že patří eh, teroristickým organizacím, že vlastně poškozuje lidská práva eh, našich občanů. Já bych se nyní ale eh, zamyslel nad několika otázkami, které jsou předmětem našeho jednání. Tady diskreční pravomoc soudu v Lucemburku zajišťuje nicméně orgánům členských států bohatě prostor pro realizaci eh, svých eh, postupů v rámci eh, subsidiarity. Podle judikatury z Štrasburku v rámci trvalého kontaktu s příslušnými státními orgány jsou místní soudy v lepší pozici než mezinárodní soudy, aby se vyjadřovaly. Nicméně jakékoliv Eh, jakákoliv eh, problematika spojená s lidskými právy vyžaduje, aby byla přijatelná z pohledu úmluvy. Já jsem přesvědčen, že vztahy mezi eh, eh, evropskými eh, legislativními orgány, ať už Evropský parlament nebo členskými státy, musí vycházet z nástrojů vypracovaných a vybudovaných postupně také prostřednictvím Evropského soudu pro lidská práva na národní a mezinárodní úrovni v rámci systému Evropské listiny základních práv a je to také prostor pro um, um, upřesnění jednotlivých rolí eh, k hodnocení hrozeb eh, pro území Evropské unie. A samozřejmě musí, agentury také musí mít určitý prostor pro to, aby kontrolovali platnost některých parametrů a eh, v rámci eh, prostoru, který je jim eh, dán. A ty parametry jsou velmi dobré, to znamená právní kontrola na národní úrovni, dostupnost, jistota, legitimní cíle, přiměřenost Eh, použití tohoto prostoru v rámci doktríny je nástrojem aplikace eh, lidských eh, práv stokholmského programu. jedná se o kontrolu, parlamentní kontrolu a to je velice důležité také proto, že stále ještě existují problémy, které jsou pocitovány v našich eh, zemích, co se týče způsobu, jakým agentury jednají. Já bych chtěl připomenout rozhodnutí eh, německého soudu z června 2009, kdy prohlásil, že Lisabonská smlouva je v souladu s, s německou ústavou a eh, ale doporučuje úzkou interpretaci těch ustanovení, která mají vliv na eh, soukromý život občanů, jejich politickou život a podobně, protože se jedná jaksi o snahu eh, nebo o obavu z toho, že ten mm, komplexní eh, systém kontroly odpovědnosti na evropské úrovni se nezdá ještě třeba tak kompletní jako na národní úrovni a prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti není pouze e, zbožným přáním, ale právní povinností pro e, Evropskou unii podle článků 10 a 2 Lisabonské smlouvy. A na závěr bych chtěl říci, že musíme tuto otázku odpovědnosti vyřešit a užitečným nástrojem by bylo využití toho, té doktríny jaksi prostoru pro hodnocení doktríny lidských práv. Profesor Cataldi. Děkujeme vám, pane profesore Cataldi. Máme před sebou ještě 40-45 minut znamená, že můžeme otevřít debatu a já navrhuji, abychom dali slovo dvěma členům národních parlamentů a poté jednomu členovi Evropského parlamentu. Začne pan Lord Hany. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Chtěl bych využít tuto příležitost, abych okomentoval zprávu, kterou můj výbor předložil o strategii eh, interní vnitřní bezpečnosti. Ehm, šlo o to, že interní bezpečnost je eh, odpovědností národních států a, eh, a nezačíná a nekončí na hranicích státu. Čili jsou potřeba také kolektivní akce, podobně jako národní akce. A druhý Významný bod je ten, že jsme přesvědčeni, že komise vystihla pět hlavních eh, eh, priorit terorismu, kybernetického zločin, eh, řešení krizí, živelných pohrom a, a dalších a je správné se na těchto pět priorit soustředit. Hlavní věci, na kterých jsme se dohodli, byly ty, že vnitřní bezpečnost potřebuje jít ruku v ruce s vnější bezpečností. A komise by měla činit více než v minulosti, proto aby se tyto dvě hrozby daly dohromady a byly lépe koordinovány. Za druhé, důrazně podporujeme potřebu ehm, legislativy týkající se eh, identifikace jména cestujících a jsme přesvědčeni, že bude efektivnější, když to bude aplikováno i na lety uvnitř Evropské unie a ne jenom pouze vně, zvnějšku. Také jsme si kladli otázku, proč komise nehovoří e, o roli armády při řešení živelných pohrom. Podívejme se na případ tsunami v Japonsku, jak e, tam e, při tak obrovské živelné pohromě se hrála armáda klíčovou roli především na počátku a jsme přesvědčeni, že Evropská unie by také měla přemýšlet o tom, jak koordinovat tuto aktivitu. A konečně další závěr je ten, že se přesto domníváme, že existuje v, v radě příliš mnoho orgánů, které se zabývají touto problematikou a že by byla užitečná určitá racionalizace Eh, nicméně eh, k tomu, co říkal pan náměstek Krapacky, eh, cítíme, že kosy by neměli předsedat rotující předsedové, ale někdo, kdo by byl jmenovaný nebo vybraný výborem na dobu dvou let, tak jak je to například v případě Europolu a Frontexu, aby byla větší kontinuita ale hlavní důraz je kladený na kybernetický zločin, což je nový prostor v Evropské unii, no, novou, nová priorita, která se stává každým dnem větší hrozbou pro naši prosperitu a bezpečnost. Už v době, kdy jsme psali naši zprávu, tak jsme znali případy, jak případy útoků na instituce a e, ať už se týkalo služby vnější činnosti nebo dalších. A já se um, omlouvám, že to tak říkám, ale nezdá se mi, že by to vyřešili nějak zvlášť brilantně. Je asi potřeba zesílit kapacitu, schopnost institucí a některé členské státy mají veliké vědomosti a schopnosti a měly by institucím pomoci vybudovat si vlastní ochranu. Eh, a rozhodně souhlasíme s komisí, že je potřeba mít Centrum pro kybernetický zločin a doufáme, že když paní komisařka tento eh, návrh učiní, že poskytne rozpočet Europolu, který je podle našeho názoru je tou správnou institucí, která by se tím měla zabývat. A nesouhlasíme s naší vlastní vládou, která se domnívá, že Centrum eh, kybernetického zločinu mohlo eh, existovat v rámci existujících struktur, protože to se nám nám nezdá být příliš důvěryhodné. Tedy ta, taková je ta zpráva, kterou eh, k, jsme eh, předali na, eh, na konci na začátku před tímto zasedáním a já bych na závěr chtěl říci, že to bylo skutečně hlasování o důvěře, o tom, jak komise udělala svou práci. Děkuji. Děkuji, pan... Děkuji a v tuto chvíli pan Konstantino Zavaras z řeckého parlamentu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, pravdou je, že účastnice tohoto zasedání je opravdovou ctí. Jsem velmi rád, že zde mohu zastupovat náš národní parlament. Toto je pro nás velmi důležitý den, protože kromě toho všeho máme možnost sedět ve stejné místnosti s opravdovými osobnostmi Evropy. Proto, aby demokratická kontrola měla smysl, v první řadě musíme si uvědomovat následující. Musíme přesně vědět, co se stalo se všemi sděleními a prohlášeními, které byly vyslyšeny v minulém roce, když jsme se zde sešli. Byly vůbec vyslyšeny? Udělalo se něco? Byly zohledněny? Udělalo se něco? To znamená, že tady hovoříme o demokratické kontrole, takže to je vlastně první připomínka. Za druhé, já jsem si vyslechl předcházející řečníky, kteří hovořili jménem evropských orgánů a učinili to velmi pěkně, dobře. Nicméně, já si myslím, že naší povinností v tuto chvíli, v, tuto, v této krizové situaci, hlavně tedy pro jižní státy Evropského společenství, tak v této situaci si musíme uvědomit, že politika a demokracie jsou daleko důležitější než názory několika technokratů, protože vytvoření eh, strategie vnitřní bezpečnosti nebo vytváření eh, politik, které souvisí s tématem prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, tak toto všechno bude mít smysl pouze v tu chvíli, kdy budou demokratické, kdy se v nich bude hovořit a budou vycházet z demokratických principů a budou fungovat v rámci demokratických režimů a ve chvíli, kdy budou také součástí politických prohlášení s velkým P, protože vypadá to tak, jako kdyby se situace v poslední době velmi změnila. Všichni jsme očekávali, že to, o čem jsme zde hovořili v minulém roce, se stane skutečností. Ale vypadá to, že trh ještě neřekl své závěrečné slovo. Vypadá to, jako kdyby politika a demokracie začala stagnovat, jako kdyby začaly podléhat tomu, co si diktují trhy. A proto nezapomínejme na to. Toto všechno má co dočinění se strategií, kterou potřebujeme ve chvíli, kdy budeme chtít zajistit vnitřní bezpečnost. Paní z Děkuji, pane předsedo. Já jsem si pozorně vyslechla kolegy a hosty, kteří již měli možnost se vyjádřit a já upřímně řečeno musím říci, že nechápu, jaký je, eh, jakou je náplň, jaká je náplň naší strategie. Eh, vyslechla jsem si eh, pana Kataldyho, který hovořil o občanech třetích zemí Eh, kteří by neměli trpět eh, touto strategií vnitřní bezpečnosti. A já musím eh, říct, že si myslím, že máme dva problémy, jakožto zástupci Evropského parlamentu, jakož i zástupci národních parlamentů. Za prvé, seznam témat strategie vnitřní bezpečnosti, ten se velice obtížně, pevně zakotvuje, velice obtížně se omezuje jenom na určitá témata. Já jsem si prohlížela analýzy Europolu zabývající se problémy bezpečnosti v Evropě a mm, rozhodnutí KOSY, e, která jsou zde popsána. To se týká rovněž nelegálního přistěhovalectví, což je také pojednáváno jakožto bezpečnostní problém, ale já si myslím, e, že problém nelegálního přistěhovalectví je samozřejmě problém, ale ne e, určitě je to problém bezpečnostní. Eh, to je třeba jasně zakotvit. Máme tady analýzy Europolu, a evropské, tedy pardon, národní parlamenty mm, neznají přesně rozhodnutí kosy, eh, nevědí, odkud pocházejí a eh, nevědí, jakým způsobem kontrolovat tuto oblast. Další problematika padělání. V současné době se hovoří o celosvětové, legislativě v boji proti padělání a mm, tady v této analýze se pojednává o padělaných eh, léčivech. Ano, to je eh, otázka, která je trestně právního charakteru, ale zároveň je to problematika eh, výroby v třetích zemích, které, a ty výrobky mohou být určeny zase pro třetí země a tady je to pak problematika vlastně eh, nehrazení poplatků za patenty eh, v Evropské unii. Eh, takže to nemůžeme míchat s problematikou přistěhovalectví, přistěhovalectví ekonomického charakteru. Musíme skutečně jasně vymezit naše problematiky vnitřní bezpečnosti. Děkuji. Pokud by vám to nevadilo, tak budeme mít Dáme si tedy teď ještě jedno kolo otázek od zástupců národních parlamentů a od jednoho zástupce Evropského parlamentu a potom bychom dali slovo panelistům tak, aby mohli odpovědět na otázky. A v tuto chvíli má slovo pan Andrej Hunko z Bundestagu německého. Děkuji, pane předsedo. Otázkou samozřejmě je, jak eh, provádět tuto strategii vnitřní bezpečnosti a zároveň zachovávat lidská práva, ochraňovat svobodu. A mm, proto já mám několik otázek na paní komisářku Malström protože my stojíme před podepsáním smlouvy PNR o trýmené evidenci pasažérů a eh, v souvislosti s touto dohodou se hovořilo o různých obavách, které má veřejnost a o, které, o kterých se hodně na veřejnosti hovořilo. A jak tedy budeme postupovat v budoucnosti? V tuto chvíli 394 pracovníků vlastně Eh, amerických úřadů vydává takzvané no-board prohlášení, které vede tedy k tomu, že stovky lidí nemohou cestovat. Takže, nebo jak se tedy toto bude řešit? Dále. Co se týče rozpočtového plánování Evropské komise, tak počítáme s akčním plánem eh, pro spolupráci s, s Tureckem. Můžete chcete k tomu něco říci, protože i tady samozřejmě vyvstává ta otázka ochrany lidských práv. A ještě poslední otázka. Pan profesor Kataldy právě hovořil o opravdovém problému demokratické odpovědnosti. To se ale přece týká i evropských agentur, Frontexu, Europolu, Europolu a další. Myslím si, že byla vypracována v Evropském parlamentu studie, která se zabývala otázkou demokratické kontroly, to znamená, jak bude vyřešen problém této v podstatě nedostatečně demokratické kontroly těchto agentur. Jak se k tomu postavíme do budoucna? Děkuji. You, Děkuji. Pan František Bublan z České republiky. Děkuji, pane předsedo já mám jenom takovou malou poznámku k tomu, co říkala paní Rita Borsellino. Ona mluvila o určitém problému s utajováním informací, eh, s jejich stupněm, eh, s jejich využitím. Slycháváme to dost často, že eh, tento problém existuje a on se stává tak trošku překážkou v komunikaci mezi jednotlivými policejními orgány těch jednotlivých zemích. Eh, já se domnívám, že by stálo za to eh, vytvořit eh, taková určitá pravidla, možná podobná pravidlům, jaké jsou v Severoatlantické alianci a podle těchto pravidel se řídit. Platí taková jedna zásada, že utajuje ten, kdo tu informaci vytvořil, odkud pochází, protože ten ví nejlépe, jak by ta informace měla být utajena, do jakého stupně a potom ti ostatní se už tímto stupněm řídí. Stejně tak to odtajnění potom musí udělat ten, kdo tu informaci vytvořil. Takže tady bychom asi měli možná i kus práce před sebou, abychom dokázali tento vnitřní systém eh, vytvořit. Eh, potom bude otázka, jak to bude s parlamentní kontrolou. Eh, protože i mm, parlament by měl mít eh, možnost eh, s těmito informacemi disponovat a tam by záleželo na těch jednotlivých státech, jak, i, jak se do tohoto systému dokáží včlenit a zda budou třeba požadovat od těch svých poslanců tu příslušnou prověrku. Děkuji. I... Eh, per concludere questo secondo turno, l'onorevole... A teď ještě v rámci druhého kola Sonia Alvano z Evropského parlamentu. Děkuji, eh, pane předsedo. Ráda bych přivítala eh, všechny kolegy, kteří zastupují národní parlamenty. Já vystupuji jakožto zpravodajka zprávy Evropského parlamentu o organizovaném zločinu v Evropské unii. Je to zpráva, Eh, kterou já eh, v rámci výboru Libe jsem výrazně prosazovala a eh, odvedli jsme na tom obrovský kus práce s politickými frakcemi. Výsledkem byla jednomyslnost. 29. září jsme tedy jednomyslně schválili tuto zprávu té zprávě jsou uvedeny takové eh, základní eh, tendence, základní směry pro evropské instituce i národní instituce. Je tam uvedený i seznam požadavků, který vychází z toho, že Evropský parlament nemůže zůstávat pasivním subjektem, ale musí každopádně sehrávat významnou úlohu, tak jak je to zakotveno v smlouvě eh, významnou úlohu v oblasti boje proti organizovanému zločinu. Je třeba zdůraznit výraznou vůli vytvořit eh, dočasný parlamentní výbor zabývající se problematikou organizovaného zločinu a eh, zločinných spolčení, tak, abychom nalezli eh, legislativní a jiná opatření, jak tedy bojovat v rámci Evropské unie. Dobře víme, že výstupy eh, tohoto výboru, abychom nějakých dosáhli, bude to zdlouhavé, složité, ale jsem přesvědčena, že všechny frakce jsou si plně vědomy této potřeby. Skutečně je třeba eh, bojovat proti organizovanému zločinu. Eh, co se týče toho, co je v naší zprávě, efektivní normy pro boj proti organizovanému zločinu, Eh, rozšíření vlastně eh, toho konceptu eh, zločinného spolčení do všech zemí, zlepšení soudní spolupráce s tím, že budou plně uznávána soudní rozhodnutí jednotlivých členských států, transparentní pravidla boje proti finanční kriminalitě a praní špinavých peněz, pravidla tak, aby eh, pravomocně odsouzení již nemohli eh, kandidovat eh, v volbách do Evropského parlamentu. Poslední dokument, který sepsal Europol, poukazuje na to, že v roce 2011 ještě stále ta situace je velice znepokojivá. A v Evropě stále působí celá řada zločinných sítí. Samozřejmě se to týká Balkánu, pobalských republik, eh, Belgie, Nizozemsko, eh, Itálie a tak dále. My samozřejmě sdílíme to, co je obsaženo v tom materiálu, nicméně je třeba zohlednit i celou řadu dalších aspektů a to, že eh, ti pachatele eh, působí ve všech 27 členských státech EU. Eh, e samozřejmě se pohybují ve finančním světě, ve státní správě, v politice a obecně tedy v tom hospodářském světě. Dle této analýzy eh, neexistují konkrétní opatření pro boj proti této trestné činnosti. Samozřejmě je tady návrh Harmonie, období 2011 až 2013, eh, ale to jsou takové návrhy, které jsou mm, poměrně velice eh, skromné a mm, výsledkem je, že mm, spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty eh, je velice omezená. Já si velice vážím činnosti Evropského parlamentu, činnosti komise paní Malstrémové a činnosti Europolu, Eurojustu, které se snaží zlepšit eh, svoje vyšetřovací aktivity, ale otázkou je, jak si můžeme stěžovat na Europol a Eurojust, když my, jakožto občané, eh, neučiníme vše možné, co můžeme. Takže kdy začíná práce techniku, technického charakteru a práce politiku. Takže uzavřela bych to eh, tím, že vše se objevuje ve smlouvě, především v článku 10 kdy vycházíme z reprezentativní demokracie. Pak tady máme článek 12, který vysvětluje, jaká je aktivní účast národních eh, parlamentů a myslím, že eh, Evropský parlament společně s národními parlamenty musí sehrávat tu vůči politickou úlohu. Eh, to je totiž jediný způsob, jak seriózním způsobem bojovat proti organizovanému zločinu. Jsem přesvědčena, že moje zpráva a zpráva Borsellino Intervelt nezůstanou eh, jenom prázdnými slovy. Já myslím, že eh, od deklarací bychom měli přejít k činům a já doufám, že eh, všichni z vás tedy budou naplňovat činnost Evropského parlamentu a národních parlamentů ve spolupráci s paní komisařkou Malström, která spěchá na letadlo, jsem se rozhodl tedy, že dáme ještě slovo panu Hanesovi Facekasemu z rakouského parlamentu a poté dáme slovo paní komisařce. Prosím vás, pomocte nám s naším omezeným časem. Paní komisařka samozřejmě nemůže přijít pozdě, takže ve 4.30 nejpozději bude muset odcházet. Takže pan Hanes Fasekas, prosím, máte slovo. Děkuji. Od panelistů jsme slyšeli mnohé věci. Hovořilo se také ale o zachování eh, ochrany občanů a, jejich, eh, a ochrany jejich základních eh, práv ve chvíli, kdy hovoříme o využívání osobních údajů. Nicméně neustále přijímáme více a více opatření, která v podstatě umožňují kontroly telefonátů, kontroly pasažérů, leteckých společností a tak dále a tak dále. A já se chci tedy zeptat, jak bude vypadat konkrétní evropská strategie ve chvíli, kdy hovoříme o těchto osobních svobodách, o ochraně údajů a to v souvislosti a ve světle boje proti organizovanému zločinu a terorismu. Jak tedy tyto osoby a základní práva budeme chránit? Děkuji, děkuji za to, že jste byl tak struční. Paní komisářko, máte slovo. Děkuji za tyto otázky. Samozřejmě v budoucnu se pokusíme tu diskuzi a e, zprávy lépe kalibrovat. Když hodnotíme časový plán, tato událost nebyla e, v jaksi v původním časovém plánu, ale myslím, že příští rok to bude vynikající příležitost sejít se a uspořádat takovou společnou diskusi. E, jinak, Hany, děkuji za komentáře. Já si taky myslím, že to je dobrá zpráva, doporučuji ji k přečtení, protože obsahuje velmi mnoho materiálu k zamyšlení a máte pravdu, že je potřeba dělat více pro to, abychom zajistili, abychom propojili vnitřní a vnější společnost, eh, bezpečnost, protože eh, to mm, spolu rozhodně souvisí a Eh, s mm, paní eh, Ashtonovou se domluvíme, jakým způsobem bychom to mohli zharmonizovat také s jejím úřadem, tak abychom mohli zajistit koordinovanou reakci na některé aktivity, jako je třeba terorismus a organizovaný zločin, který má tu vnější dimenzi. Eh, Klausule o využití vojenských Eh, jednotek v případě řešení krizí. Na to se podíváme, eh, do jaké míry bychom mohli rozvinout tady to krizové řízení. Eh, to je, to je rozhodně věc, kterou ještě rozpracujeme co se týče zástupce německého Bundestagu, eh, PNR, tedy ty osobní eh, data, to je problematika, která eh, je nyní v rukou legislativních orgánů a rozhodně existuje možnost ochrany osobních dat občanů, o tom se teď diskutuje diskutuje tedy s zákonodárci, uvidíme, jaký bude výsledek v této otázce. Chtěla bych také říci, že Eh, my eh, spolupracujeme samozřejmě na k české hranici a Europol eh, o tom může říci více a také spolupracuje s Tureckem, ale neexistuje nějaká strukturovaná interní spolupráce s touto zemí. Jinak dalšímu řečníkovi. Ano, v prosinci chceme předložit návrh pro další posílení implementace a posílení možnosti eh, jak si eh, zabavovat majetek zločinců. To eh, vyžaduje ještě další pokrok. Eh, co se týče zastupce rakouského parlamentu, ano, to je taky velmi důležité téma. Každou chvíli, kdy je učiněný nějaký návrh, tak se zabýváme otázkou proporcionality, subsidiarity eh, a z pohledu lidských práv, kde jsou ty meze. Eh, mm, kolegyně Rýdingová se také zabývá právě návrhy tak, aby byly pokryty všechny eh, principy mm, ochrany všech registrů, ale již nyní eh, máme určitá kritéria, která musí být brána v úvahu s vědomím, že je to kontroverzní a obtížné téma. Děkuji, děkuji pane předsedo, že jsem dostala příležitost se se tady podělit o e, některé e, názory a je mi vždy potěšením spolupracovat s Evropským parlamentem i s národními poslanci. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste přišla na naše zasedání. My samozřejmě víme, že musíte odejít v tuto chvíli, protože e, mu, musíte přijít včas na letiště a v tuto chvíli bychom dali slovo panu Rapackému, aby reagoval na ty připomínky a otázky. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych se rád zmínil o práci stáleho výboru pro vnitřní bezpečnost KOSY, protože tady jde o nový orgán, který si ještě snaží najít to své správné místo. A to znamená, že nechceme, aby docházelo k duplikaci práci, ke zdvojení. My jsme se snažili opravdu zaměřit na strategické cíle, které nám umožní lépe a účinněji bojovat proti organizaci organizovanému zločinu. Samozřejmě je třeba také respektovat doložku solidarity, ale je třeba také eh, zohledňovat ochranu vnitřních i vnějších hranic. Toto všechno tedy má co dočinění se strategií pro vnitřní bezpečnost. Jsou to všechno věci, o kterých hovoříme v rámci stáleho výboru pro vnitřní bezpečnost KOSY. Tento výbor se rozhodl pro velmi specifickou formu práce, pro určitou metodologii. To znamená, že jde o identifikaci specifických oblastí organizovaného zločinu. Vycházíme ze zpráv Europolu a analyzujeme, v čem tedy spočívají ty hlavní hrozby, které v dnešní době představuje organizovaný zločin. A na základě toho stanovujeme strategické cíle, které v určitém časovém období eh, chceme dosáhnout. Proto také připravujeme eh, program aktivit, které, který samozřejmě zohledňuje práci i dalších evropských agentur a národních služeb. Co se týče boje proti organizovanému zločinu, tak my se tady snažíme zaměřit opravdu na ty hlavní oblasti, na ty hlavní segmenty. Samozřejmě, že nemůžeme pokrýt naprosto vše. A z toho důvodu jsme si definovali ty oblasti, u kterých jsme si mysleli, že je třeba zasáhnout nejvíce. A dále, co se týče tedy těch eh, programů a časového harmonogramu, tak eh, jak pracujeme. Snažíme se podívat na eh, závěry, ke kterým bychom mohli dojít v souvislosti samozřejmě s těmi stanovenými cíly. To znamená, že jde o to zaměřit se na všechny ty aspekty, které se týkají strategie vnitřní bezpečnosti. To znamená, že se díváme na to, jakým způsobem můžeme vnitřní politiku přiblížit vnější politice, co se tedy týče eh, například politiky sousedství sousedství a jiných. Také pracujeme na cestovní mapě, eh, o které budeme hovořit v rámci KOSY i IPS. A Náš výbor se snaží také vypracovat metodologii práce a také seznam eh, jaksi řešení. Takže to jsou ty věci, které již existují a které z hlediska strategického se zaměřují tedy na tuto strukturu vnitřní a vnější bezpečnosti. Děkuji. Na základě těch jednotlivých vystoupení eh, můžeme asi dospět poměrně stručnému shrnutí. Jedná se o zcela zásadní eh, koncepty, které lze v podstatě definovat se velice stručně. Koncept bezpečnosti nelze oddělit od konceptu lidských práv. To je v podstatě požadavek, který se objevil ve všech vystoupeních a který se objevuje ehm, napříč naší eh, prací. Skutečně musíme propojit tyto dva aspekty, je to poměrně složité, ale je to naprosto nezbytné. Rovněž tady jednoznačně zaznívá, že musíme eh, pracovat společně. Neznamená to pouze národní eh, parlamenty a Evropský parlament, ale i v součinnosti s jednotlivými agenturami komise a i s radou, pokud možno. Ty problémy jsou samozřejmě velice složité a proto je zde absolutně nezbytná spolupráce za účelem posílení bezpečnosti evropských občanů. Dalším aspektem je rovněž bezpečnost Musíme eh, vybudovat společně systém, eh, nastavit společná pravidla a to je něco, co je velice důležité. Rovněž přitom nesmíme zapomenout, jak již jsem říkal před chvílí, že je tady základní hodnota, která je pilířem Evropského společenství a tou je solidarita. nemůžeme mít bezpečné země, nemůže tady být bezpečnost, pokud nebude fungovat solidarita a tento koncept nesmíme v žádném případě opustit. Děkuji za ty Děkuji za tyto eh, předběžné závěry. Já jen velice stručně mohu říci, že souhlasím eh, s paní eh, Borselino i s těmi, kteří se již vyjádřili. Ty jednotlivé agentury jsou velice důležitými orgány z toho technického i operačního hlediska. Já velice dobře znám eh, Frontex, úzce eh, jsme spolupracovali a eh, je ale naprosto jednoznačné, že vše, co budeme podnikat, musí být posuzováno z hlediska efektivity a z hlediska rovnováhy této efektivity a ochrany lidských práv jednotlivce. Z toho národního hlediska je třeba říci, že ty národní systémy po 11. září eh, poměrně efektivně fungovaly. Byly, eh, byla přijata celá řada iniciativ a tyto iniciativy následně byly kontrolovány, případně upravovány národními parlamenty nebo e, soudními instancemi, tak jak tomu bylo ve Spojeném království, Francii či Itálii. A to je princip fungování demokracie. Samozřejmě Evropa má celou řadu odpovědností, my máme nějaké minimální normy pro eh, ochranu. To je věc, eh, která je neoddiskutovatelná. A je rovněž eh, Toto je rovněž nezbytné i pro mezinárodní společenství, kdy čím dál tím častěji eh, konstatujeme, že dochází vlastně k externa, externalizaci eh, pravomocí, například eh, v Somálsku, případ Somálska, pokud přesuneme soudní instance do Keni pro souzení pirátů, tak já mám určité pochybnosti o efektivnosti tohoto systému. Takže tam pak e, za to neseme zodpovědnost a zároveň ale nevíme vlastně, kdo vykonává tuto odpovědnost, takže s tím já mám určitý e, problém. A pokud jde o e, Spojené státy a jejich rozhodnutí, tam byla zamítnuta spolupráce z titulu Lisabonské smlouvy a Mm, velmi pravděpodobně nebudeme ani do budoucna vědět, kdo eh, zodpovídá za tuto problematiku a jakým eh, způsobem můžeme eh, řešit toto v souladu s článkem 263 a 140 před Evropským soudním dvorem, protože tady neexistuje ta nezbytná vazba. Ale jak již eh, tady bylo poukázáno, pokud hovoříme o migraci, eh, tak to není problém, to je eh, skutečnost, je to fakt, který existoval od nepadměti a pouze musíme být schopni tento fenomén zvládnout. Není to problém samo o sobě, je to skutečností, je to faktem a je třeba to zohlednit v rámci té evropské demokratické tradice. Nemůžeme eh, postupovat jinak, není jiný prostředek. Já si myslím, že eh, pouze eh, když nastanou nějaké problémy, tak se začnou ty věci řešit seriózně. Děkuji, pane Kataldy, a nebudeme samozřejmě v tuto chvíli toto zasedání zdržovat. Poděkujeme všem panelistům z prvního bloku a hned se vrhneme na druhý blok, který se bude zabývat hodnocením a prevencí organizovaného zločinu a terorismu a boj proti nim. Také se bude zabývat úlohou agentury Europol a její spolupráci s vnitrostátními správními orgány. Jako první bude hovořit pan Rob Wainwright, ředitel Europolu, a potom budou hovořit další panelisté, které samozřejmě představím, ale v tuto chvíli již vítám a dávám slovo panu Robovi Wainwrightovi. Just, just a second. Yes? We're welcoming our panelists. Vítám naše panelisty. Také bych zde rád přivítal pana Agustína Diaze Demeru Garcia Consuegru, protože pana Roba Wainwrighta zde zastupuje jeho kolega, Ne, takže pana Diáze Demeru zastupuje paní Teresa Jiménez Beseril, která tady bude hovořit jménem výboru Libe a bude hovořit o zprávě týkající se Europolu. A poté bude hovořit pan Jörg Monar, ředitel studijního programu na College of Europe je také ředitelem katedry soudobých evropských studií na univerzitě v Sussexu v Brightonu. Ale, jak jsem již řekl, v první řadě bude hovořit pan Rob Wainwright. Pane předsedo, vážení poslanci, Eh, národních parlamentů i Evropského parlamentu. Děkuji velice za pozvání na toto zasedání, abychom hovořili o demokratické odpovědnosti, eh, což je velice významný element v celém procesu. Já bych si dovolil popsat Eh, vztahy, které pozorujeme mezi Europolem a národním eh, parlamenty a Evropským parlamentem a podělil se s vámi o tom, jak eh, může být demokratická odpovědnost implementována v praxi v budoucnosti. Několik úvodních poznámek o tom, že tedy Europol je agentura, v, v, v rámci vymáhání práva v Evropské unii bojuje s organizovaným zločinem a e, e, a e, přeshraniční kriminalitou a spolupracuje s celními orgány a národními policejními orgány. 1. července 700 expertů a analytiků ze všech eh, orgánů eh, trestního řízení z celé Evropy se slyšeli, aby ehm, eh, a představují mezi sebou výjimečnou kapacitu v rámci e, trestního řízení. E, máme 24 podpůrných e, zařízení, koordinujeme 14 tisíc vyšetřování přes hraničních aktivit. Jedná se pravidla o teroristické organizace a organizovaný zločin. Spolupracujeme s dalšími agenturami jako Frontex a Eurojust, s, Euro, s Interpolem i třeba se spojenými státy státy eh, k, k, a nemáme žádnou donucovací pravomoc, ale naše aktivity vedly eh, k rozkrytí celé řady eh, teroristických organizací a k usvědčení mnoho eh, zločinců i k ochraně řady obětí, včetně dětí. Co se týče útoků, ke kterým došlo letos v Norsku, Europol vlastně aktivoval první síť mm, reakce protiteroristických expertů, kteří poskytují podporu eh, Norsku v souvislosti s touto tragickou událostí a eh, poskytujeme maximum informací týkající se extremismu a značně přispíváme k tomuto vyšetřování. Dalším příkladem je třeba eh, záchranná akce Eh, v případě zneužívání dětí, ke kterému eh, došlo v nedávné době, dochází k technickým analýzám a eh, využívání spolupráce se subjekty v celém světě a jednalo se o, došlo k zatčení 190 obviněných a došlo tedy k mm, ochraně 200 30 obětí Eh, strategie eh, Evropské unie se značně eh, vyjasnila a jsou náležitě identifikovány hrozby díky procesu analýzy koordinované Europolem, díky také informacím, které získáváme z členských států. Na základě toho strategie jsou vypracovány pro to, aby mm, tedy tyto hrozby byly jaksi na evropské úrovni zpracovávány. Eh, eh, naše agentura se poprvé stává skutečně agenturou v plnohodnotném slova smyslu. Její odpovědnost je předmětem eh, diskusí a ehm, je to Eh, tedy v rámci Lisabonské smlouvy eh, Evropský parlament a národní parlamenty eh, sehrávají významnou roli v oblasti rozhodování o Europolu což je eh, významné eh, zesílení kontroly nad Europolem oproti období, kdy byl Europol zakládán a eh, v současné době tedy také Evropský parlament a rada společně poprvé vlastně také jednají jako orgán, který rozhodl o našem rozpočtu. My jsme obdrželi celou řadu informačních dokumentů z účetního dvora a já pravidelně navštěvuji nejenom Evropský parlament, ale i řadu národních parlamentů, především ze Spojeného království, Itálie, Německa a dalších, které projevují mimořádný zájem o naší práci. Jak jsem už říkal, náš právní rámec se v roce 2010 změnil v souvislosti souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy také, kdy došlo k posílení demokratické odpovědnosti. Role parlamentu se neomezuje pouze na rozpočtové otázky, ale také celkového dohledu nad Europorem v budoucnu, do budoucna komise navrhuje nový právní základ na základě článku 88 Lisabonské smlouvy. To se domníváme, že je veliká příležitost k posílení ještě demokratické odpovědnosti Europolu a současně také to zvýší efektivitu práce. Eh, co se týče eh, eh, Eh, naše, eh, v současné době eh, tedy my vyvodíme závěry z těchto změn v souladu s novým nařízením, které pravděpodobně bude Eh, řídit činnost Europolu pro řadu let a eh, jsme přesvědčeni o tom, že to, to bude eh, jaksi vhodným rámcem pro budoucí tedy policejní agenturu. Například, co se týče Europolu a poskytování větší finanční podpory pro operace v terénu, které my vlastně realizujeme se zvýšením produkt s lepším produktivním využitím mm, finančních mechanismů. E, my e, máme také příležitost e, působit na regionální úrovni a pomáhat členským státům, především v těch oblastech, které představují hlavní epicentrum organizovaného zločinu, jak už to tady zaznělo. A naše, máme do, dobrou zkušenost eh, například z Centra pro eh, boj s paděláním eura, kde eh, máme skutečně značné úspěchy a podobný model bychom aplikovali i na další přeshraniční oblasti. Eh, musíme také zkoumat další možnosti zesílení spolupráce mezi Europolem a národními a parlamenty a Evropským parlamentem. Lidé často hovoří o rovnováze mezi odpovědností a efektivností eh, ne, to nelze dosahovat jednoho na úkor toho druhého, protože odpovědnost spatří mezi cesty k dosažení efektivnosti. E, e, proč by, jestliže Eh, eh, v minulých letech odpovědnost eh, Europolu se zesilovala, ale současně rostla i efektivnost jejich práce. Europol je pravděpodobně nejkontrolovanější policejní agenturou v Evropě, jak řekl jeden bezpečnostní expert. Hmm je to v podstatě jakýsi model pro odvětví policie a spravedlnosti v Unii a jsem přesvědčen, že pokud bude eh, jaksi posílen ten aspekt demokratické odpovědnosti, eh, bude to také předmětem jednání s výborem LIBE v nadcházejících měsících. Eh, několik praktických otázek. Otázka spolupráce s národními parlamenty by mohla být posílena eh, prostřednictvím větší informovanosti o našich aktivitách. V Dubnu jsme předložili zprávu o boji s terorismem, ale eh, také vypracováváme zprávu o organizovaném zločinu Dále pak eh, výroční zpráva o eh, aktivitách Europolu, což je statutární dokument při strategickém plánování naší organizace. Jsem přesvědčen, že všechny tyto zprávy eh, jsou, budou také a jsou předkládány COSACu. Eh, pravidelné schůzky by se měly konat mezi zástupci Europolu a eh, příslušných parlamentů, tak aby eh, bylo, mm, byla lepší informovanost na obou stranách. Zástupci národních parlamentů a zástupci výboru LIBE vždy přinášejí velice konstruktivní návrhy při výměnách názorů a rád eh, se eh, setkám i na eh, méně formální úrovni se zástupci jednotlivých parlamentů. Domnívám se, že můžeme také zvýšit informovanost o aktivitách Europolu, pokud bychom třeba vytvořili podvýbor LIBE, který by se zabýval problematikou agentur. Mám dojem, že takové doporučení v Evropském parlamentu v nedávné době zaznělo. Závěrem bych chtěl říci, že eh, trestní řízení souvisí s suverenitou a se základními právy a to jsou velice důležitá témata pro evropské občany i parlamenty. Europol je financovaný z daní a proto musí fungovat a být financovaný transparentně a my jsme vždy připraveni tuto transparentnost doložit. Europol oceňuje zájem a podporu poslanců eh, eh, a zástupců parlamentu, kteří eh, jak si nám zlepšují vlastně takto naši práci i kontrolu nad naší prací a, a konec konců naše odpovědnost, demokratická odpovědnost patří mezi cíle naší e, činnosti, e, protože e, naším cílem je, aby Evropská unie byla bezpečnějším prostorem pro život a já vám děkuji za pozornost. Děkuji paní Wenbrajte a teď si vyslechneme paní Jiménez Beseril. Dobré odpoledne. Pro mě je samozřejmě velkou ctí, že se mohu účastnit toho jedn- tohoto jednání. Jistě jste si již všimli, že nejsem pan Díaz de Mera Garcia Consuegra, protože on bohužel eh, se musí podrobit jedné operaci ve Španělsku. Nicméně my spolu velmi úzce spolupracujeme ve výboru LIBE a sdílíme opravdu naší touhu bojovat proti všem eh, zločinům, které souvisí s terorismem. Já se zabývám velmi intenzivně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 obětí a to je také téma a hlavní zprávy, kterou právě v tuto chvíli vypracovávám, která se týká nové legislativy pro ochranu obětí. Nicméně v tuto chvíli jsem, jsem přišla, abychom hovořili o parlamentní kontrole Europolu, o Lisabonské smlouvě a o návrhu nařízení. V druhém odstavci článku 88 smlouvy o fungování Evropské unie se hovoří o tom, že Evropský parlament a rada skrze, skrze nařízení a v e, rámci postupu spolurozhodování budou určovat eh, rozsah působnosti a pravomoce Europolu. A v tomto stejném odstavci se hovoří o tom, že následující nebo budoucí směrnice bude také stanovovat, jak by měla vypadat parlamentní kontrola Europolu. A je to kontrola, která by měla se týkat i národních, Europo, eh, národních parlamentů. Co se týče eh, současné situace, tak v tuto chvíli jaksi neexistuje ještě žádný eh, příslušný takovýto kontrolní eh, postup, protože v tuto chvíli to vše vychází z článku 42-43 rozhodnutí rady a tady se, týká, tady se to týká pouze rozpočtové kontroly. To znamená, že tady chybí pořád a stále parlamentní kontrola. Závěr nebo rozhodnutí eh, rady v podstatě Evropskému parlamentu dává pouze konzultační pravomoci o kterých samozřejmě my víme, že nejsou závazného charakteru. Generální ředitelství eh, pro vnitřní politiku Evropského parlamentu eh, vypracovalo velmi zásadní otázky, které jsou dosti kontroverzní. Tato zpráva hovoří o technických problémech a operačních problémech, v souvislosti s hypotetickou parlamentní kontrolou aktivit Europolu a jiných agentur, které jsou činné v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Hovoří se zde také o jasných eh, důvodech jaksi eh, utajování a o možnosti zásahu do národních pravomocí. Hovoří se zde také o negativních dopadech, dopadech na efektivitu práce těchto agentur. Hovoří se zde také o tom, jakým způsobem by mohla být prováděna kontrola a dále se zde hovoří o tom, jak by měly vypadat tedy jaksi ideální eh, agentury nebo orgány, které by vykonávaly tuto kontrolu. Budoucí směrnice, která bude stanovovat eh, rozsah působnosti aktivit eh, Europolu, nám dává opravdu skvělou možnost tomu, aby Evropský parlament získal co nejlepší nástroje pro kontrolu jejich aktivit. A proto tato debata by nám měla sloužit k tomu, abychom v tuto chvíli upřesnili, jaké nástroje by měly být pro tuto kontrolu stanoveny nebo vytvořeny pro tu kontrolu, o, kterou jsme hovoři, o které jsme hovořili také v souvislosti s ochranou údajů. Pro tento parlament, je zcela zásadní, aby Europol a všechny ostatní agentury fungovaly co nejefektivněji. Je samozřejmě jasné, že chceme, aby Evropský parlament měl eh, dozorčí nebo kontrolní pravomoci. A proto tato budoucí směrnice je naprosto zásadní. Je velmi důležité, aby existovala zde také důvěru, důvěra. Přesně jak říkal pan Wainwright, důvěra je zcela zásadní, protože důvěra je jaksi tím nejlepším základem pro dobrou spolupráci. A tato důvěra může být posílena skrze lepší informovanost. To znamená, že to je jedna z věcí, eh, kterou opravdu můžeme eh, posílit, protože jde o výměnu informací, která musí být lepší, protože ve chvíli, kdy si nebudeme rozumět, nebudeme moc moci ani dosahovat společných cílů. A ti, kdo vyhrají, ti, kdo z toho budou těžit, budou teroristé a zločinci, proti kterým bojujeme. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Beseril a ještě předtím, než skončí tento panel, bude hovořit pan profesor Jörg Monor, eh, který je ředitelem studijního programu na College of Europe. Pane Monar, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo, vážení členové národních poslanců eh, parlamentů a Evropského parlamentu. Je to pro mě veliká čest. Tématem tohoto zasedání je hodnocení a prevence organizovaného zločinu a terorismu. A já bych se chtěl mm, těchto jednotlivých hesel e, stručně dotknout. E, co se týče hodnocení hrozeb, já se domnívám, že není pochyb o tom, že Europol zaznamenal veliký pokrok, co se týče hodnocení různých rizik zločinnosti v Evropské unii. Vidíme to v posledních letech. Je veliká diferenciace těch jednotlivých zpráv. Hmm, eh, eh, ruský organizovaný zločin, další organizovaný zločin. Vidíme veliký rozdíl oproti začátek 90. let, kdy mi pan Stolbek říkal, že Eh, je potřeba eh, nějakým eh, se, se informovat v novinách, protože prostě jinde dostatek zpráv nedostali. Tak to teď je opravdu úplně jiná situace a Europol dělá opravdu velikou práci. Hodnocení rizik organizovaného zločinu se jeví jako technická funkce Europolu, ale de facto je to funkce politická, protože jestliže budeme mít společný pohled na přeshraniční hrozby, pak budeme schopni definovat politické priority ten nový cyklus eh, politik eh, dává příležitosti k tomu, aby zprávy Europolu byly ještě relevantnější, co se týče identifikace priorit. Eh, tady mám možná jedinou trošku kritickou poznámku. Já si myslím, že co postrádáme zatím v oblasti hodnocení hrozeb, se týká jaksi těch, eh, té ceny zločinu, jeho ztráty, lidské ztráty, to znamená, kolik občanů Evropské unie obětí zločinnosti, co do počtu, kolik občanů třetích států, které jsou obětí e, zločinu, obchodování s lidmi a podobně. A potom ekonomické ztráty, protože organizovaný zločin generuje mnoho ekonomických ztrát podnikům, korupci, e, e, jsou to ztráty pro daňové poplatníky a tak dále. Čili pokud by Europol mohl jak si zahrnout vypíchnout tuto, tento aspekt jedno, strát způsobených jednotlivými eh, typy eh, zlo, zločinnosti. Bylo by to, myslím, velice užitečné eh, mít taková komplexní data, abychom měli představu o tom, jakou cenu vlastně naše společnost platí za tyto eh, aktivity. Je to velmi důležité, protože eh, budeme čelit velkým rozpočtovým problémům a potřebujeme v Evropské unii na úrovni národní i evropské eh, dokázat zdůvodnit prostředky použité pro boj s kriminalitou ještě více než kdy v minulosti a proto je potřeba vědět, jaká je, jak si, jaké, jak jaké jsou primární jaksi ztráty způsobené zločinností. Co se týče prevence, není pochyb o tom, že E, rozhodnutí e, Europolu jsou určující, pomáhají e, jaksi s odhalováním a podobně, ale článek 5.4 rozhodnutí Europolu to poskytuje mandát v oblasti prevence. A tady já si myslím, že Europol by mohl sehrávat významnější roli, než hraje nyní, například prostřednictvím vzniku expertních platform v oblasti prevence. Musíme eh, nahlížet na 27 členských států jako na obrovský rezervoár expertů a eh, žádný eh, samostatný členský stát nemůže nebo takto, eh, něk, každý členský stát má třeba více zkušeností v určité oblasti eh, boje s kriminalitou a Europol je ve strategické pozici, aby mohli jaksi dá, tyto zkušenosti dávat dohromady a eh, je to otázka taky celkového obecného vnímání Europolu, kdy je chápán jako represivní orgán. A já se domnívám, že Eh, toto by bylo jaksi dobré, dobré rozšíření jeho aktivit. Co se týče vlastního boje s kriminalitou, my víme, že Europol nemá donucovací pravomoci, eh, čili eh, tu e, první, v první linii boje e, s kriminalitou jsou národní orgány činné v trestním řízení, ale e, sehrává významnou roli, protože žádná jiná evropská instituce nemá lepší pozici pro to, aby posoudila, co jsou skutečné výzvy přes hraniční spolupráce, poli, policejní spolupráce. To nedokáže říci ani rada, ani, ani nikdo jiný, protože Europol tyto problémy spolupráce zažívá každý den a Europol by mohl využít své strategické pozice ještě více, než je tomu doposavať, tím, že bude identifikovat strategická témata, kde existují mezery a jak k těmto mezerám přistupovat. Například Europol a je to určitě těžké implementovat, já to chápu, eh, protože ředitel Europolu musí být nejenom efektivní, ale musí eh, také být diplomat. A, takže určitě existují určité meze, pokud se jedná o politicky citlivá témata, ale Europol by nám mohl říci mnoho o tom, kolik eh, legi, legislativy by bylo potřeba navíc, aby se odbouraly některé překážky přeshraniční spolupráce v policejní oblasti. A může to říkat eh, komisi, aby navrhovala legislativu, eh, aby, eh, a, může identifikovat tedy ty mezery a potom to nechat na politických institucích, aby to řešili. Chce to samozřejmě určitou politickou odvahu a vy k tomu nemáte vyloženě mandát, ale e, máte v Europolu tu expertízu. A pak jsou tu další strategické otázky, jako je třeba spolupráce se třetími zeměmi, vybudování policejní spolupráce se třetími zeměmi. A to zase může být kritická otázka. Třeba když vybudujeme expertní stroje v třetích zemích, když jim předáme jak si ty kapacity, budou využity pro náležitý cíl, anebo hrozí, že některé tyto expertní eh, eh, poznatky budou zneužity pro represivní cíle. Jsou to citlivé otázky, ale euro Europol je jediná agentura, která má jaksi celkovou představu o situaci ve všech členských zemích a za hranicemi. Máme určitý model, jak postupovat, a to jsou ty e, dokumenty koordinátora v boji proti e, k terorismu, protože tady každých šest měsíců se vyskytují určitá témata k diskutování a ne vždy se toho rada chopí, nicméně jsou ta témata identifikovaná. A jestliže Europol využije svoji strategickou pozici k tomu, aby nastartoval diskusy o klíčových otázkách, eh, bude to prospěšné. Co se týče Europolu samotného a ukazatelů jeho výkonu, mě velice eh, zaujaly ty ukazatele výkonů eh, KPI a Europol se snaží udělat maximum s omezenými zdroji, eh, eh, co se týče vašeho rozpočtu, který eh, Europol je snadný cíl pro radu i někdy pro komisi a mm, často jak si mu dávají další úkoly, ale není možné současně přitom zmrazit rozpočet. Takže je potřeba říci, že Europol nemůže eh, jak si eh, vydá, eh, realizovat více práce za méně peněz. Takže to by bylo asi potřeba, aby taky členské státy, které využívají pomoci Europolu, také nějakým způsobem se na tom podíleli. Ještě bych řekl, co se týče ukazatelů výkonu. Všechny tyto ukazatele já dost dobře znám, protože Britská univerzita je posedlá takovými ukazateli. Eh, je tam velká numerická dimenze a to je vždy nebezpečí, že bude snaha vypadat dobře číselně, takže pak se budou snažit jaksi akceptovat větší, větší nápad pro to, aby e, vypadali, že mají čím dál více výsledků, ale pak je tam samozřejmě riziko, že když porostou statistické údaje odpovídající e, požadavkům ze strany států, členských států, že současně Eh, bude klesat koncentrace a tím pádem případně i kvalita odvedené práce eh, proto, aby byly naplněné statistické cíle. A konečně, co se týče vztahů mezi Europolem a parlamenty, je to klíčové pro Europol, pro jeho legitimitu a pro celou problematiku prostoru svobody, bezpečnosti, spravedlnosti a odpovědnosti mnoho členů parlamentů eh, jak si eh, tady dokládají to, že to parlamenty berou vážně. Já jsem četl jednu větu ve sdělení komise z prosince 2010, ze které jsem hm, cítil určité obavy, kdy bylo řečeno, že tyto postupy budou také obsahovat stanovení priorit pro aktivity agentur. Z mého pohledu to zachází příliš daleko. Europol, už jaksi obdržel mnoho priorit ze strany členských států. A pokud Evropský parlament začne taky ještě přidávat Europolu vlastní priority a národní parlamenty taky, tak potom už asi bude těžké se s tím vypořádat. A nesmíme zapomínat, že policejní agentury také na národní úrovni jsou v rukou exekutivy. A parlamenty by měly spíš využívat příležitost klást jaksi kritické otázky a případně Europol kritizovat, pokud nebude sloužit svému cíli. Ale neměli by, myslím, Euro, nebo nemohou Europolu s, s, ulehčit život tím, že mu budou přidávat ještě další priority na jeho už tak dost dlouhý seznam priorit. Děkuji. Děkuji. A v tuto chvíli se samozřejmě můžete přihlásit o slovo, můžete uh, položit otázky, mít připomínky. V první řadě budou hovořit samozřejmě zástupci národních parlamentů. Pan Salvo Martín z italského senátu, můžete hovořit. Děkuji, pane předsedo. A jsem velice rád, že mám příležitost eh, vystoupit zde na půdě Evropského parlamentu. Já bych se rád obrátil na ředitele Europolu a dotázal se ho na následující věc. Jakou politiku eh, vedete proto, aby byla vybudována společná kultura eh, a společná strategie v oblasti eh, vyšetřovacích policejních týmů? Jakým způsobem postupujete, protože organizace v členských státech jsou velice různorodé, především v rámci získávání důkazního břemene. Týká se to především těch témat, která se nás týkají. Je to bezpečnost, boj eh, proti terorismu, organizovanému eh, zločinu. Eh, a organizace v jednotlivých členských státech jsou různé, ať už jde o státní zastupitelství, vyšetřující policejní složky, strukturu Eh, trestně právních instancí. Samozřejmě je velice obtížné tedy eh, toto vše eh, sladit a bojovat tedy proti tomu společnému nepříteli, jakým jsou zločina spolčení či teroristické organizace. K tomu je třeba ještě doplnit to, že tyto fenomény jsou různorodě zastoupeny v jednotlivých členských státech a samozřejmě ehm, ta vazba mezi bezpečností a svobodou je vždy taková mm, složitá rovnováha, kterou musíme eh, neustále hledat. A dalším důležitým aspektem je ochrana obětí, protože eh, velice často toto je zrovna eh, téma, které se vymyká evropským politikám. A pak je tady další velice složitá problematika, to je obchodování s lidmi. E, s tím se také potýkáme v Evropě, především v rámci přistěhovalectví. Vidím, že se z národních parlamentů nehlásí nikdo další, to znamená, že předávám slovo Evropskému parlamentu a o slovo se přihlásila paní Ana Gomez. Omlouvám se, nezapla jsem si mikrofon. Děkuji. Já bych se rád zeptala pana Wainwrighta a Monarta. Eh, Interpol. Eh, v souvislosti s tím, co eh, bylo doporučeno a co doporučuje profesor Monar, tedy ta aktivnější úloha tak, aby byly identifikována strategická témata. Já bych chtěla vědět, eh, zda eh, do tohoto systému by nespadal i boj proti eh, korupci a boj proti daňovým rájům, které nejsou často offshore, ale jsou onshore, tedy jsou v evropských zemích, v zemích Evropské unie. A tady se nejedná o částky, které pocházejí z třetích zemí, ale jsou to e, částky našich daňových poplatníků, e, které protékají přes tyto e, daňové ráje a velice výrazně se to dotýká hospodářství členských států. To je věc, která je velice znepokojivá. Pane Van Vrijte, co dělá Europol v této oblasti? Tady je totiž obrovský sklus je tady i obrovský sklus eh, v rámci spolupráce našich eh, orgánů členských států. Ty se snaží eh, identifikovat pachatele trestních činů, ale vzhledem k tomu, že to většinou trvá velice dlouho, tak ve finále to k ničemu nevede. Pokud jde například o spolupráci soudních orgánů Německa a Portugalska, musím říci, že tady ta spolupráce velice vázne. Eh, trvá to velice dlouho, například stále probíhá eh, šetření týkající se prodeje německých eh, ponorek do Portugalska, což je obrovské téma vzhledem k deficitům portugalských rozpočtů, ale nedaří se dotáhnout to šetření do konce. Trvá to již více než dva roky. Od roku 2008 se toto vyšetřuje a Eh, portugalské orgány nemají stále dostatek eh, podkladů pro to, aby efektivně spolupracovali s německými orgány a tady ta úloha policie je velice důležitá. Pan Hubert Picker. Děkuji, pane předsedo. Některé agentury, které již máme, by se v podstatě mohly zavřít a my bychom si tohoto uzavření ani nevšimli. Nicméně u Europolu tomu tak není. Z Europolu se stala opravdu příkladná instituce celé Evropské unie, to znamená toho projektu společné Evropy a úspěchy Europolu ospravedlňují existenci této agentury a já děkuji panu Wainwrightovi, který tuto agenturu velmi zodpovědně vede a jsme opravdu rádi, že máme tento bezpečnostní nástroj, ze kterého se můžou těšit všichni občané Evropské unie. Já sdílím názor s mnohými a ten vlastně spočívá v tom, že v podstatě tady dochází, nebo tady hovoříme o nástroji, který je která, nebo jde tady o agenturu, která je nejpřísněji kontrolovaná v celé Evropě. A proto si myslím, že smysl dnešního a zítřejšího zasedání by neměl spočívat v tom, jak ještě eh, zpřísnit kontrolu eh, této agentury. Měli bychom se daleko více zaměřit na to, co lze v podstatě ještě zlepšit, co je možné zlepšit v rámci současných systémů, protože samozřejmě zločinné taktiky se mění, rozvíjejí se, úkoly se mění a proto naším úkolem by mělo být odpovědět na otázku, jak nebo s čím může přispět Europol k řešení těch současných eh, problémů, nově vznikajících problémů. Ve chvíli, kdy tady máme zástupce stolika členských států, tak možná, že bychom měli využít tuto situaci proto, aby zástupci členských států se vyjádřili k tomu, v jakých oblastech by Europol mohl své aktivity ještě více rozvinout? Ve kterých oblastech by měly být pravomoci Europolu ještě posíleny? Jakým způsobem může Europol přispět k posílení ochrany evropských občanů? To znamená, že bychom neměli ztrácet čas tím, že budeme hovořit o tom, o co víc by měla být ještě zpřísněna kontrola Europolu. To by opravdu nemělo být teď předmětem našeho jednání. Děkuji. Hmm. A já se v tuto chvíli ještě jednou ptám, zdali ještě někdo by se chtěl k tomuto vyjádřit, zdali by chtěl někdo ještě e, položit otázku a pokud ne, tak bychom se vrátili hned k našim panelistům a dali bychom slovo panu Robovi Wainwrightovi z Europolu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za tyto otázky. Co se týče paní Santa Martiny, to je velice dobré pozorování, co se týče absence společné vyšetřovací kultury. To je na handicap na, v každodenní práci a, a přetrvává co, eh, samozřejmě nechávám stranou otázku společné legislativy. Evropská unie v posledních deseti letech udělala dobrou práci ve zlepšování legislativní kapacity, aby mohla lépe koordinovat aktivity policejní práce v Evropské unii, například eh, v rámci Eurožostu, eh, ale také jako třeba společný evropský zatýkací rozkaz. Otázka se týkala kultury policejní práce, té každodenní práce, kde mnoho policejních důstojníků ze všech zemí pracují v naší agentuře. Eh, každý má jinou představu na základě vlastní eh, zkušeností z oblasti vyšetřování. To bychom měli zlepšit na policejní úrovni a já si myslím, že ten evropský policejní cyklus eh, je a, a politický cyklus je k tomu upraven a jde o to eh, transplantovat eh, do všech, všech oblastí vlastně Evropské unie eh, nový model jakési práce identifikace strategických priorit a my využíváme efektivní koordinační mechanismy tak, aby byla ta aktivita co nejefektivnější napříč všemi členskými státy. A to budujeme v rámci Europolu jako silný, silný operační, silné operační centrum, které umožní policejním orgánům ve všech členských zemích společně bojovat s problémem, který dokážeme identifikovat. Co se týče problematiky obětí, eh, o tom bude hovořit paní eh, Jiménez, která má eh, jaksi zvláštní zájem na tomto tématu pan Mona měl také výbornou prezentaci o té hodnotě, o těch ztrátách způsobených organizovaným zločinem. My taková, takové údaje v těch hodnoceních nemáme, my jsme se nakonec totiž my jsme o tom diskutovali a, a pak jsme se rozhodli to nečinit, protože si nejsme zcela jisti jak si hodnotou dokumentů a, a materiálu, který máme e, k dispozici a ono je velmi těžké kvantifikovat ztráty způsobené. E, můžeme třeba vyčíslit e, tvrdá data, jako třeba ztráty způsobené kybernetickým zločinem nebo obchodováním s omamnými látkami, ale eh, všechno ostatní jsou spíš odhady. A to, ale to, o čem hovoří Monar, je, to jsou jaksi ztráty společnosti, které nejsou vždy přímé. Mohou to být nepřímé náklady třeba jako zdravotní, náklady na zdravotní péči v důsledku uh, zneužívání narkotik nebo uh, různé jiné nepřímé náklady. Způsob, jakým organizovaný zločin zvyšuje napětí v některých e, společenstvích, je tam ten aspekt strachu, který vyvolává organizovaný zločin v určitých komunitách. A na tom všem pracujeme, ale to je velice těžké uchopit a možná bychom se mohli, mohli bychom využít právě v přínos pana Monara jeho kolegu. Dál, co se týče boje s korupcí, souhlasím, že to zůstává velmi důležitým eh, aspektem organizovaného zločinu korupce je usnadňujícím faktorem pro organizovaný zločin v celém světě, ale Evropě je to nadále jaksi významný problém, souvisí to s tím, do jaké míry členský stát dokáže implementovat opatření třeba proti španí, praní špinavých peněz. A v tuto chvíli Musím připustit, že Europol není příliš aktivní v této oblasti, mohl by být aktivnější, ano, asi by to ale vyžadovalo koordinovanější úsilí v celém Unii. A konečně panu Perke děkuji za pozitivní poznámky a úvahy ohledně naší budoucnosti. Souhlasím s tím, že nejde možná ani tak o to, že bychom do budoucna potřebovali více kontroly, ale možná více Eh, efektivity výkonu té kontroly ze strany parlamentu. A co se týče eh, regulace a nařízení pro budoucna, nejde jenom o demokratickou odpovědnost. My máme skutečně reálné příležitosti rozvíjet um, kompetence této organizace tak, abychom mohli jaksi lépe bojovat s organizovaným zločinem v budoucnosti, eh, především v oblasti kybernetického zločinu, což je v tuto chvíli významné přeshraniční téma, na v němž působíme. Děkuji. Děkuji, pane Weinreiter. Paní Jiménez Becerril. Děkuji, já jsem chtěla odpovědět pana, panu Santa Martinemu, který hovořil o tom, že mu chybí více legislativy ze strany Evropskému, Evropského parlamentu a že si myslí, že oběti stále nejsou dostatečně zákonně chráněni, chráněny. Já s ním naprosto souhlasím. Myslím si, že tady opravdu chybí legislativní úprava eh, této skupiny lidí. Také musím říci, že budeme na následujícím plenárním zasedání hlasovat o zprávě, na které jsme pracovali velmi dlouho, tak budeme hovořit o Evropském ochraném příkazu, což je v podstatě příkaz, který by měl zajistit následující. Ve chvíli, kdyby eh, došlo k tomu, že na někoho byla, byl jaksi uvalen eh, ten příkaz nedostávat se do určité vzdálenosti k oběti, tak aby tento příkaz eh, platil přeshraničně. Toto velmi pomůže všem obětem domácího násilí, ale ne pouze domácího násilí, v podstatě pomůže všem obětem známého agresora. Evropská komise si také uvědomila, že co se týče obětí, tak tady stále jaksi chybí legislativa a proto se vypracovává balíček na ochranu obětí. A my v tuto chvíli pracujeme na zákoně, který by měl zajistit minimální standardy ochrany pro oběti v 27 členských státech, ať už jsou v Bulharsku, ve Španělsku nebo kdekoliv. To znamená, že tady se budeme soustředovat hodně na ty nejzranitelnější oběti, to znamená lidi s postižením, oběti obchodování s lidmi, mladiství a tak dále, oběti terorismu, opravdu všechny oběti. My tedy na té této legislativě v tuto chvíli pracujeme. Ve chvíli, kdyby národní parlamenty chtěly k této práci jakýmkoliv způsobem přispět, tak samozřejmě všechny příspěvky vítáme. Děkuji. A vracíme se k panu profesorovi Monarovi. Děkuji. Děkuji. Jenom pár dodatečných poznámek k té otázce diverzity a rozdílných eh, kulturních zkušeností. To je nadále problém, protože to vyvolává tření, nedorozumění, zpomalování spolupráce přeshraniční. Ale my víme, že tady se potýkáme s dlouhodobějším tématem, protože kultury harmonizovat nejde eh, ani jako ředitel Europolu a ani legislativně Fernand Del řekl, že mentalita je vězením člověka. E, Tedy samozřejmě e, Nicméně Europol se sehrává velmi pozitivní roli tím, že jak si policejní důstojníky dává dohromady k sobě, ukazuje jim, že v jiné zemi se to sice dá dělat jinak, ale ten cíl je, je stejný, podstatné je všichni se chovat jako profesionálové. Takže role Europolu je, myslím, klíčová, ale co je důležité, je právě spolupráce na té eh, bilaterální a multilaterální úrovni mezi policejními orgány, že to není inkompatibilní s rostoucí rolí eh, Europolu. My potřebujeme posílení i, i, poli, i bilaterální spolupráce policejních orgánů v boji s těmito základními problémy. Co se týče hodnocení nákladů nebo ztrát společnosti eh, v souvislosti s organizovaným zločinem, to je obtížné z metodického hlediska. Europol vytvořil, myslím, uspokojivou metodiku, co se týče hodnocení organizovaného zločinu, ale Europol jaksi eh, dělá empirickou komplexní práci za všechny členské státy. Národní parlamenty by možná mohly pomoci v tom, že by Europol mohl více ovlivňovat, než činí teď, priority v rámci tedy rámcových výzkumných programů, eh, kde jsou k dispozici velké eh, prostředky pro studie Europol by mohl, ne, neříkám rozhodovat, ale ovlivňovat třeba, které oblasti by mohly tyto finanční prostředky využít v oblasti tedy hodnocení eh, zločinnosti. Třeba to by byl způsob, jak využít eh, peníze daňových poplatníků efektivně v tomto kontextu. A konečně otázka týkající se boje s korupcí, ano. To je nadále velký problém, je to citlivý problém, protože konec konců, aniž bychom někoho jmenovali, v některých členských státech je problém korupce větší než jinde a rychle je to politicky velmi citlivé. Takže pokud by Europol měl větší mandát, tak já bych rozhodně nezáviděl panu řediteli eh, důsledky, které by to mohlo znamenat Eh, pro jeho organizaci. To neznamená, že by se tak nemělo učinit do budoucna. Evropská unie eh, by, eh, má vlastní společnou platformu, je minimalistická, ale proti situaci před 15 lety je to pokrok. Je to tedy pomalé, ale jak si postupuje Unie ku předu? Pozitivně. Daňové ráje to plně závisí na členských státech. V radě dohoda na tom, je, zda bude jaksi větší tlak na daňové ráje. Ale co se týče těch základních finančních výzev, eh, národních eh, rozpočtů, eh, řekl bych, že jaksi ta, mm, to klima bude čím dál tím jaksi přísnější. Ještě na závěr něco, co řeknu, je velmi nebezpečné říkat, ale když si když jsem si přečetl zprávu Europolu, nebo když si čtu jejich zprávy, tak si říkám, oni musí vědět hodně eh, a musí vědět, kdo nebo které členské státy třeba nespolupracují plně, a podobně. A ta zpráva je vždycky velmi diplomatická, oni tam nikoho nejmenují. A já si myslím, že možná trochu jmenování a trochu zostuzování by třeba bylo užitečné. Zaujalo mě, před několika měsíci článek, který jste asi četli od Mario Montiho ve Financial Times, kde psal, že část problému e, krize státních dluhů je přehnaná zdvořilost v Unii. Takže on neukazoval přímo na ty vznikající problémy a říkal, že to platí i v jiných oblastech a to i v oblasti trestního řízení a vyšetřování jsou problémy tohoto druhu. Takže samozřejmě pan ředitel musí e, se chovat diplomaticky, ale já to z toho akademického pohledu považuji trochu jmenování za docela užitečné. Děkuji, pane profesore. Myslím si, že co se týče našeho časového harmonogramu, tak jsme na tom hodně dobře. A já bych Přesto ale doporučil, abychom se dostali do poslední fáze naší odpolední diskuse, která bude trvat do půl sedmé odpoledne. A proto bych poprosil následující panelisty, Vítám zde pana Aleda Williamse, prezidenta kolegia agentury Eurojust. Také vítám paní Renate Weber, zpravodajku pro Eurojust, členku výboru pro občanské svobody. Pan Jerzy Montag nemohl přijet, je poslancem německého Bundestagu, takže bohužel se nebude moci účastnit tohoto panelu, ale je tu s námi pan Henri Labail z fakulty Bayon a je to tedy zástupce akademické obce. V tuto chvíli ještě děkuji všem předešlým panelistům za jejich vystoupení a hned tedy přecházíme k dalšímu bodu. Pokud tedy mi věnujete svou pozornost, tak se budeme snažit využít náš čas co nejlépe a budeme tedy bez dalšího zdržování pokračovat. A přicházíme tedy k dalšímu bodu. V první eh, řadě nás tedy tady čeká debata o budování Evropského soudního prostoru prolínajícího se s jednotlivými vnitrostátními soudními prostory. A budeme také hovořit specificky o úloze Eurojustu. A v tuto chvíli vítáme prezidenta kolegia agentury Eurojustu, pana Aleda Williamse. Pan Williams. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za tuto příležitost, kterou jsem dostal a mohu tedy hovořit před tímto veleváženým publikem. Pan předseda ještě prosí všechny odcházející, aby odcházeli v tichu, tak aby všichni ostatní, mluví pan předseda, eh, mohli v klidu poslouchat prezentaci pana Aleda Williamsem v angličtině eh, říkáme hlasování s eh, vašimi chodidly. Ale já, vás, eh, já vám slibuji, že určitě nebudu hovořit více jak 10 minut protože co se týče jaksi úvodu do tohoto tématu, nebudu muset hovořit déle. Takže eh, o čem budu hovořit? Navážu na pana eh, Wainwrighta, který hovořil o množství kontrol, které již existují v souvislosti s oběma našimi organizacemi, to znamená Europolu a Eurojustu co se tedy, tedy vracíme se k tématu demokratické odpovědnosti. Samozřejmě, že existuje rozdíl mezi postupem eh, po vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy. To znamená, že existuje eh, rozdíl mezi Eurojustem a Europolem. Europol je kontrolován a Eurojust je hodnocen. Když hovoříme o kontrole, tak ono to zní jako něco daleko přísnějšího než hodnocení. Nicméně, já se budu snažit odpovědět velmi stručně na dvě otázky. A já doufám, že tím způsobem vám budu moci eh, dát určitý úvod do práce Eurojustu. První otázka se týká v podstatě druhu odpovědnosti, eh, kterou by měla nést organizace takového typu jako Eurojust organizace, která v minulých e, smlouvách byla označována jako jednotka soudní a policejní spolupráce, nebo soudní spolupráce, pardon. Já tedy budu hovořit o té odpovědnosti, která by neměla být předmětem hodnocení ve chvíli, kdy hovoříme o kontrole ze strany Evropského parlamentu a národních parlamentů. Jde tady o operační odpovědnost, protože já tady vycházím z velmi užitečné studie, která tedy vyšla také z iniciativy Evropského parlamentu. Jde o parlamentní kontrolu eh, bezpečnostních agentur Evropské unie. Hovořila eh, o tom také paní Borsellini. A proč není vhodné, ve chvíli, kdy hovoříme o demokratické odpovědnosti, hovořit o operační odpovědnosti v souvislosti s Eurojustem. Ta odpověď je velmi jasná a jednoznačná. Když se podíváte na hlavní cíle Eurojustu, tak jak jsou stanovené Lisabonskou smlouvou, tak hlavními cíly je posilovat a podporovat koordinaci a spolupráci mezi národními vyšetřovacími úřady, a to na základě informací, které poskytly tyto dané úřady a orgány a na základě tedy informací, které také poskytnul Europol. To znamená, že Eurojust existuje, v tuto chvíli z toho důvodu, že má koordinovat snahy evropských agentur, jako je Europol, OLAF a Frontex. Kromě toho ale také je jeho úkolem velmi úzce spolupracovat s vyšetřovacími orgány národních, národních států. Dále, co se týče té spolupráce Eurojustu s vyšetřovacími národními orgány. Eurojust je takovým hybridním orgánem, to znamená, že jeho členové jsou státní zástupci, soudci, policisté z různých členských států, ale kromě toho jsou tam také lidé, kteří jsou přímo voleni, hlavně tedy komisí eh, z Bruselu. Co se týče těch čísel, Eurojust je malou organizací, která je ale velmi efektivní. Máme asi 45 státních zástupců hlavně, kteří jsou tedy z různých členských států a kteří eh, pracují v Eurojustu, jsou placeni svými členskými státy státy a velmi úzce s nimi spolupracují. 200 lidí je zaměstnáno komisí a pracují tedy pro Eurojust. A kromě toho také, co se týče prostoru bezpečnosti, svobody a spravedlnosti, tak máme také ten institut podpůrných eh, národních eh, odborníků. To znamená, to jsou odborníci, kteří přicházejí z členských států eh, do Eurojustu, v rámci něhož pracují na specifických operačních programech. Přijdou, k, přijdou tedy do Eurojustu a poté všechny informace předávají zase po návratu zpět odborníkům ve svém členském státu Možná, že bych mohl být trošičku konkrétnější ve chvíli, kdy vám eh, dám příklad. Vemte si situaci, policejní orgán v členského státu předá informace Europolu. Eh, jde tady o zatčení drogového dílera. To znamená, že tady byl zajištěn eh, mobil, byly zajištěny také kontakty z tohoto telefonu. Tato informace je předána Europolu tam je zpracována zanalizována tedy příslušnými odděleními Europolu a zjistí se, že toto telefonní číslo bylo v kontaktu s jinými telefonními čísly e, v jiných členských státech. Toto je operace, která může být provedena jako proaktivní operace to znamená, že tady máme důkaz, že existuje zločinecká organizace v různých členských státech na základě tohoto průkazního materiálu a poté může být vydán příkaz, tedy na základě soudního povolení, aby mohlo docházet k odposlouchávání těchto telefonních čísel. Samozřejmě je třeba respektovat velké množství legálních nebo zákonodárných pravidel, která platí v různých členských státech. Je třeba také samozřejmě zajistit zamrazení eh, bankovních účtů těchto eh, obchodníků, nicméně tady opět ten postup je velmi rozličný v jednotlivých členských států, státech. Můžeme tady také hovořit o vydání zatýkacího rozkazu a to znamená, že Eurojust se tohoto velmi úzce účastní ve spolupráci eh, ve spolupráci s Europolem. Tady v podstatě eh, jsem vám velmi stručně vysvětlil, jak by věci měly fungovat, co se týče tedy aktivit Eurojustu, ale co se v podstatě děje. Ve chvíli, kdy ta operace probíhá, ve chvíli, kdy eh, Eurojust koordinujeme. V takovýchto případech velmi často eh, svoláváme eh, koordinační jednání 150 eh, ročně. A co se týče užití těchto informací, to znamená, že se rozhodne, že dojde k zásahu, že e, budou odposlouchávány telefony a tak dále, tak všechna, všechna tato rozhodnutí podléhají soudní kontrole členských států. To znamená, že je třeba tady zajistit demokratickou odpovědnost. A demokratická odpovědnost Eurojustu by se tedy neměla vztahovat na tu operační část e, těchto poslů postupu. Chci říci, že je velmi důležité v souvislosti s Eurojustem, a v souvislosti také s jinými evropskými agenturami, že eh, v podstatě byly definovány velmi jasné priority eh, národními a eh, parlamentem a také evropským parlamentem. To znamená, že ty priority byly stanoveny orgány v Bruselu a to samozřejmě na základě dohody s zákonodárci. Hlavně co se týče práce výboru kozy a hlavně co se týče požadavků na základě článku 71, to znamená, že by eh, mělo, měla být k dispozici notifikace národních parlamentů. Takže toto je v podstatě ten základ nebo ta základní pravidla práce Eurojustu. My samozřejmě chceme podporovat demokratickou odpovědnost v rámci všech našich aktivit, ale co se týče té operační části, z těch důvodů, které jsem uvedl a myslím si, že většina většina zákonodárců se mnou souhlasí, tak tady v podstatě, když hovoříme o detailní operační práci, tak tady to nelze aplikovat. Tady samozřejmě vzniká otázka, jak můžeme zlepšit práci Eurojustu, jak ze hlediska operačního, tak ze hlediska odpovědnosti. Eh, já tady mám jednu prozbu. V první řadě bych rád chtěl říct, že zcela zásadní aby členské státy využívaly současného existujícího rámce, co se tedy týče Eurojustu. Konkrétně, Eurojust teď, má, má tedy teď nové rozhodnutí od června tohoto roku, to znamená, že je to pouze několik měsíců, to znamená, že existuje povinnost pro všechny členské státy poskytovat detailní informace týkající se všech přeshraničních závažných trestných činů. To znamená, že ve chvíli, kdy dojde k přeshraničnímu závažnému trestnému činu, tak členský stát o tom musí Eurojust informovat. A to je v podstatě také způsob, jak posílit práci společných vyšetřovacích výborů. A v rámci tohoto nového rozhodnutí samozřejmě také podporujeme Národní koordinační eh, centra, to znamená opět posílení koordinace v souvislosti s Eurojustem. Ale co je také velmi důležité, nebo stejně důležité a co se také týká demokratické odpovědnosti vůči Evropskému a Národnímu parlamentu, tak to je v podstatě přijímání legislativních opatření v souvislosti s Eurojustem. A tady mám na mysli ne pouze článek 85 a 87 Lisabonské smlouvy, o kterých budu ještě stručně hovořit, ale jde tady i o velmi konkrétní opatření, o kterých se zde bude hovořit. Jde o evropský vyšetřovací příkaz, který opravdu bude znamenat revoluci v oblasti přeshraniční vyšetřovací spolupráce protože toto bude opravdu revoluční změna v porovnání s těmi eh, předcházejícími eh, postupy, které existovaly v rámci eh, vyšetřování přeshraničních trestných činů. A já předpokládám, že Evropský parlament se jistě na tyto návrhy bude dívat velmi pozitivně. Budeme mít zde také jeden nástroj, který bude poskytovat státním zástupcům a donucovacím orgánům možnost jednat daleko rychleji prostřednictvím vzájemného uznávání. A také chci zdůraznit tento jeden eh, nástroj, a to z toho důvodu, důvodu, že tady to má co dočinění s proporcionalitou. Ve chvíli, kdy se o tomto nástroji bude hovořit v Evropském parlamentu a v národních parlamentech, tak eh, tady možná došlo jaksi k takovému ehm, jaksi kroku zpět, co se týče úspěšnosti evropského zatýkacího rozkazu. A tady jde o neadekvátní aplikaci principu proporcionality. Tento princip proporcionality by měl být opravdu eh, na prvním místě a je třeba ho zohledňovat. Ve chvíli, kdy ho budeme zohledňovat, tak jistě učiníme velký pokrok vpřed v souvislosti s bojem eh, s přehraničními trestnými činy. Další věci, článek 85 a nařízení, nebo návrh nařízení, který, jak jsem pochopil, um, by měl být schválen v průběhu příštího roku, nebo tedy na podzim 2012 a článek 85, tam jsou dva způsoby, jakým eh, může být Eurojust reformován, eh, aby byl efektivnější v budoucnosti. Jsou tady ustanovení článku 85 eh, týkající se rozšíření pravomocí Eurojustu a eh, možnost eh, zahájit vyšetřování, jakož i možnost řešit vlastně problém soudních příslušnosti. Pokud jde o ty pravomoci, to je věc, která by se měla objevit eh, v tom návrhu eh, nařízení týkající se Eurojustu, je třeba, aby to vyhodnotili zákonodárci a musí vyhodnotit i stávající strukturu a řízení Eurojustu. A to zase spadá do spolurozhodovacího procesu a mm, je to tedy předmětem té demokratické kontroly, eh, jakož i kontroly financování Eurojustu. A konečně já jsem si vědom, eh, že jsem vyčerpal řečnický čas. Je tady článek 86 eh, a eh, možnost tedy Evropského vyšetřovacího úřadu. To je velice citlivé a složité téma. A já bych tady chtěl odkázat na určitá ustanovení, která již existují v revidovaném rozhodnutí o Eurojustu, eh, kdy členské státy musí poskytovat Eurojustu eh, ve specif- za specifických podmínek eh, informace o přezraničních případech, které řeší a které se týkají no, vlastně ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Pokud máme takovéto informace z členských států, tak Eurojust pak eh, bude mít eh, vlastně eh, databázy důkazů, což jsou užitečné informace i pro zákonodárce v této specifické oblasti. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane Williamsi, za vaši opravdu velmi přesnou prezentaci, která se týkala úkolů a úloh Eurojustu a v tuto chvíli již předáváme slovo paní Renate Weber, člence výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Je to také naše spravodajka která se zabývá otázkou přísluš, soudní příslušnosti při vyšetřování přeshraničních trestných činů. Paní Weber, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je mi velikým potěšením, že jsem tady přesně jako před rokem, kdy jsme měli setkání právě s národními parlamenty. A já velice podporuji takováto setkání a úzkou spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Já bych navázala tam, kde eh, pan předseda Williams skončil. Lze očekávat určité legislativní změny. Nejsem si tak zcela jistá, že to bude brzy. Nicméně zatím máme čas na to, abychom se připravili a porozuměli tomu, čeho chceme dosáhnout s tou novou legislativou. Takováto setkání, myslím, nám právě hodně pomohou a budou pomáhat také ty studie, které jste zmiňovali. Studie, které vám velice vřele doporučuji. Přečtení například minulý týden vlastně byla dokončena a včera v Lib- ve výboru Libe byla prezentovaná jedna z nich. Eh, je to studie, kterou realizovali nezávislí experti a to je velice užitečné. Oni pocházejí z několika výzkumných ústavů a evropských univerzit a některá ta doporučení bych tady ráda prezentovala a prodiskutovala s vámi, protože to právě souvisí s naším dnešním tématem. Předseda Williams říkal, proč uh, uh, nebýt součástí eh, proč operativní aspekty nemají být součástí tedy té obecné odpovědnosti? V rámci našeho mandátu jakožto dohledu nad aktivitami evropských agentur v této oblasti, určitě hovoříme o politikách, hovoříme o administrativě, o financování a myslím si, že to nejsou kontroverzní témata. O politice především máme moc zákonodárnou, ale možná by bylo lepší mít Eh, užší spolupráci a diskusi s vedením Eurojustu, abychom viděli, které politické oblasti by potřebovali oni eh, posílit nebo abychom jim v ní pomohli. Co se týče finančního hospodaření, eh, parlament má rozpočtový výbor, máme Eh, liby má určité pravomoci, co se týče eh, přípravy rozpočtu, máme, máme eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu, čili vybavení jsme dobře. A je zajímavé, myslím, říci, že ta studie, kterou jsem zmínila, říká, že Evropský parlament by neměl být zapojen do řízení nebo a neměl by, být, neměl by mít člena v vedení a neměl by jmenovat eh, členy a, a, a předsedu. Autor té studie říká, že eh, takto aspoň může parlament zůstat neutrální a efektivní při kontrole té eh, kontrolní, při, při realizaci kontrolní funkce. Ono je to kontroverzní téma v tomto parlamentu, protože jsou kolegové, kteří by chtěli být více zapojeni do jmenování minimálně předsedy. Eh, Eurojustu. Ale samozřejmě o tom můžeme přemýšlet a, a diskutovat. Pravdou je, že nejcetlivější téma, co se týče dohledu, je přijímání informací z agentur, konkrétně z Eurojustu nebo z Europolu, Frontexu jaké typy informací potřebujeme dostávat nebo máme být oprávněni dostávat. Je zajímavé, že první doporučení té studie říká, cituji, je důležité, aby Evropský parlament zajistil, že jakékoliv nové uspořádání, co se týče dohledu nad těmito orgány, nebude sloužit k um, odstrašování členských států k využívání těchto orgánů jako platformy pro spolupráci. Jinými slovy, pokud se budete moc ptát, eh, a budete je příliš zatěžovat, tyto struktury. Členské státy se potom vydají jinou cestou, spíš cestou bilaterální spolupráce, než aby jaksi využili Eurojustu nebo Europolu. Na druhou stranu, samozřejmě jsme oprávněni dostávat informace. A musíme na tu odpovědět na otázku, jak skloubit tyto dva aspekty. A určitě částečná odpověď nebo částečné řešení tohoto problému je, že jestliže my od těchto agentur žádáme informace, máme na paměti taky to, že oni dostali informace z členských států z jednotlivých národních orgánů, zpravodajských služeb, policejních orgánů a podobně. A my, Evropský parlament, musíme prostě více věřit národním parlamentům a jejich kontrolním orgánům, že budou dohlížet na aktivity na národní úrovni. A já jsem prvně přesvědčena, že my se prostě potřebujeme jenom lépe znát a více spolupracovat. Protože nemá smysl, jak si duplicitně dělat to, co už proběhlo na národní úrovni. Druhá možnost je více využít, více než nyní, využít možnosti spolupráce eh, s společnými eh, dohledovými orgány, protože my jako Evropská unie jsme tyto orgány vytvořili eh, se specifickým mandátem vykonávat Eh, jaksi přísnou kontrolu nebo přísný dohled nad těmito agenturami, tak bychom s nimi měli úžeji spolupracovat. Protože to jsou oni, kdo mají pravomoc nahlížet do všech dat, do všech souborů a potom přijít a říci nám, jestli něco bylo špatně nebo ne. A pokud něco špatně je, tak žádat agenturu, aby to napravila. Čili v tuto chvíli upřímně řečeno, to, co dělá parlament, je v podstatě, že se pouze s, s těmi kontrolními orgány sejde v, při příležitosti vypracování výroční zprávy a to je málo. A taky Eh, považuji za důležité, že tato studie zcela jasně uvádí, že Evropský parlament by neměl mít přístup k údajům a osobním údajům figurujícím v těch databázích, a které jsou sdíleny mezi jednotlivými členskými státy, protože to by znamenalo vlastně eh, Eh, jaksi nekontrolovaný mm, vstup do osobních dat a je jisté, že někdy máme dobré důvody. Já třeba pocházím z frakce, která často kritizuje eh, hlasité požadování a hlasité eh, ano, požadování přiměřenosti a, a nutnosti a tak dále. Já bych řekla, že pokud nedostanu dost informací, jak mohu něco pořádně posoudit, zda to tedy, jak to s tou agenturou je. A ze stejné studie cituji, informace jsou kyslík, který eh, umožňuje eh, eh, jak si vidět, ale eh, je třeba, aby se jednalo o informace relevantní. Čili my bychom měli dostávat informace o hrozbách eh, vůči bezpečnosti Unie a členských států, protože nepochybně to jsou informace, které bychom jinak tady v Evropském parlamentu těžko eh, zvěděli, že těžko znali, abychom věděli, jestli je třeba změnit legislativu, nebo jestli je třeba někde posílit rozpočet, nebo jestli je potřeba spolupracovat nějakým jiným způsobem. A jakým způsobem bychom ty informace měli dostávat? Samozřejmě je to tady velice živá diskuse v rámci parlamentu. Jedna možnost navržená ve studii je vytvořit jakýsi podvýbor, který by se zabýval pouze těmito důvěrnými informacemi. Ne všichni sdílejí tento názor, mnoho kolegů říká, žádné takové, to, to, má být, to mají být veřejné informace, existují argumenty na obě strany a my bychom měli jaksi mít rozumné požadavky. Nicméně Eh, jaký eh, mechanismus by měl umožnit eh, europoslancům mít přístup k důvěrným informacím. A závěrem bych chtěla říci, že jsem opravdu přesvědčená, že možná není nutné mít novou legislativu. Možná bychom mohli ty mezery vyplnit lepší spoluprací, jak jsem říkala, je třeba mít větší důvěru v národní parlamenty, lépe se znát a být přesvědčeni, že si děláte svou práci na, na eh, národní úrovni a zlepšit naše vlastní aktivity s těmi orgány, které jsme už založili a které, kterým jsme svěřili nějaký mandát. Děkuji. Děkuji, paní Weber. A předtím, než začneme se závěrečnou debatou, tak si ještě vyslechneme pana profesora Labajle z fakulty Bayon, zástupce akademické obce. Bien, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše pozvání a za tu čest sdílet s vámi tuto výměnu názorů se zástupci Evropského parlamentu i národních parlamentů. Když je pokročilá hodina, tak eh, já nebudu hovořit eh, příliš dlouho o subtilitách právníka, který používá co nejsložitější terminologii, tak aby neměla smysl. Já budu hovořit eh, přímo, myslím si, že to je úlohou takového akademického vystoupení. První eh, poznámka, eh, to je perspektiva vlastně pomalosti budování eh, Evropského soudního prostoru. Ehm, prakticky deset let, před deseti lety vznikl Eurojust, o kterém tady hovoříme, 2008, tedy promiňte 2002, a, a mm, ty represivní systémy Evropské unie byly zavedeny 2003-2004 s ústavní smlouvou. Od té doby se v podstatě nic moc nezměnilo. A eh, co tedy, eh, jaký je výsledek, jaká je efektivita, které dosahujeme? Eurojust byl vytvořen v roce 2002, bylo to velice opatrné rozhodnutí, které následně bylo přijato v prosinci 2008. A to je vše. Stokholmský program strategie vnitřní bezpečnosti, a je tady mm, akční plán komise, který eh, se tváří, že implementuje eh, stokholmský program, ale k tomu se ještě vrátím. Takže konstatování velice jednoduché v tom smyslu, že nestačí eh, to je napsat, že tedy je třeba posílit důvěru občanů v systém, tak jak to mm, zmiňovala komise je třeba, aby ten systém přinášel nějakou přidanou hodnotu každodennímu eh, životu eh, evropských občanů a evropské soudržnosti. Pokud se nad tím chceme eh, zamyslet, je třeba vycházet z platných smluv, to je to, co profesor práv umí. Eh, je třeba vycházet eh, z judikatury a mm, zabývat se smyslem. A právník eh, se v tom ztrácí, když slyší o strategické agendě, o politickém cyklu, o ukazatelích výkonnosti, o strategických programech. To jsou slova, která očekáváme od amerických ratingových agentur, ale určitě ne v právní problematice a v oblasti boji proti kriminalitě Eh, ochrana základních práv eh, obětí i mm, odsouzených. Je třeba vycházet ze třech eh, velice jednoduchých myšlenek. Musíme vycházet ze smlouvy, tam je zakotveno vše. Lisabonská smlouva. Já připomínám, že dnes ještě vycházíme z Amsterdamské smlouvy. Ehm, je třeba vyhodnotit ehm, ten aspekt, eh, vy jste o něm hovořila. Eh, a eh, třetí věc je třeba si představit, jak bude vypadat ta represivní architektura EU e v budoucnosti. Takže ten první bod, Lisabonizace v uvozovkách Eurojustu v podstatě neproběhla, protože Eh, základ toho nástroje vychází z rámcového rozhodnutí z roku 2002, které bylo novelizováno v roce 2008, ale tak jako kdyby Lisabonská smlouva prakticky neexistovala. Takže to je skutečně taková obrovská opatrnost, k tomu se ještě vrátím ale nemůžeme říci, že by eh, v rámci Lisabonu došlo k nějaké eh, významné eh, revoluci. Kapitola 4, oddíl 5, tam se ty represivní složky řadí pod spolupráci a koordinaci členských států. Takže tady jsme skutečně v oblasti spolupráce členských států, která je podporována Evropskou unii a to i přesto, že již neexistují ty mezivládní pilíře. A tím se dostáváme eh, k poměrně jednoduchým závěrům. Nemáme evropskou vládu soudců, která by eh, tady vznikala. Tady ne, se nejedná o nějaký soudní federalismus. Národní orgány jsou v samotném jádru eh, to, toho nástroje. Tady se jedná pouze o strukturovanou spolupráci, jak to popisoval pan Williams a mm, je to vlastně takové, tím to je takový ten eh, prostředek mezi eh, tou evropskou a národní úrovní. A pokud bychom eh, chtěli pojednávat o obtíži toho problému, tak to by bylo právě toto. To schéma vychází vlastně z to národního administrování komunitárních pravidel. A pokud jde právo trestat, tak eh, Evropská unie tady rozvíjí mechanismus agentur, který je mnohem více eh, závazný než to eh, opírání se o národní orgány. Takže to je velká výzva pro Unii a pro její právo. A musíme s politováním konstatovat, že Eurojust pravděpodobně dnes nerozvinul plně ten svůj potenciál tak, jak by mohl a originalita této struktury a význam této struktury je velice důležitý, ale pokud se podíváte na Lisabonskou smlouvu, tak eh, velkým vítězem, eh, který porazil eh, všechny ostatní kandidáty, tak to je právě Eurojust. To je jediná instituce, která se stává vlastně takovým tím hlavním článkem spolupráce členských států a je třeba velice pečlivě vnímat ten článek 85 smlouvy, což by mělo do budoucna umožnit eh, postupovat eh, jinak, eh, efektivněji, lépe koordinovat a získat i podporu od národních orgánů, což bude mnohem závaznější než v současné době. V současné době Eurojust má Eh, může poskytovat pouze eh, stanoviska, podporu, ale nic závazného. Mm, do budoucna, ano, v prvním odstavci se hovoří o té podpoře, ale v druhém odstavci se hovoří i o tom, že je třeba posílit eh, koordinaci a spolupráci. A proto je tady určité, určité překvapení, že komunitární exekutiva trochu mlčí o článku 85 eh, trochu chápeme radu, méně chápeme komisi. Proč? Eh, a to je ta druhá myšlenka, kterou bych chtěl navrhnout. Protože vy eh, ponesete vůči historii odpovědnost, která bude velice významná. Ano, pokud článek 85 bude předmětem prováděcích předpisů, tak je to druhý odstavec článku 85 tím legislativním procesem a vy budete muset definovat zcela zásadní koncepty pro budoucnost eh, represe v rámci Evropského soudního prostoru. Budete muset eh, definovat strukturu, fungování, eh, působnost a úkoly Eurojustu. a e, budete se opírat o tři body, vlastně e, spouštění e, trestního šetření nebo trestního řízení, koordinace vyšetřování a posílení soudní spolupráce, včetně řešení sporů. A tím tedy Unie bude muset se zabývat třemi body. Eh, první bude taková ta strukturální úvaha, ta strukturální eh, úvaha vás povede eh, k zamyšlení se nad tím, vlastně nad tou právní strukturou Eurojustu. Eurojust není instance jako, jin, jako ty ostatní, protože z velké části se skládá ze soudců a státních zástupců. A myslím si, že by tam měly být zastoupeni pouze tyto, tyto zástupci. Eh, dále je tady eh, kontrola eh, Soudního dvora Evropské unie. A k tomu bude třeba předefinovat, předefinovat trochu tu strukturu. Já si nemyslím, že je vhodné že eh, financování eh, těch národních soudců v Eurojustu eh, spadá pod pravomocí členských států. Nemyslím si, že to je dostatečná záruka pro výkon jejich funkce. Takže první věc jsou ty, ty, ty strukturní otázky. Druhá věc, Eurojust je agentura bez statutu. A pak jsou tady ještě ty funkční otázky, které nemohou zůstat ve stávajícím stavu. E, nejde o to, aby Eurojust měl e, pravomoc přímého vyšetřování v terénu a tak dále a tak dále. Jde o to, abychom z toho funkčního hlediska pochopili, že pokud e, stíhání má probíhat v daném členském státu, tak je třeba, aby ten členský stát splnil svoji povinnost povinnost, eh, ke kterém se členské státy zavázaly eh, tím, že podepsali smlouvu. Já vám přečtu eh, deklaraci 27 konference, která doplnila Lisabonskou smlouvu, kde členské státy jasně vyjadřují svoje obavy v tom smyslu, že předpisy musí zohlednit národní praxi v oblasti šetření. Co to tedy je? To... A pak je tady ještě třetí odpovědnost, vy jste o tom eh, hovořila, takže já mm, o tom nebudu podrobně hovořit. A to je ta otázka hodnocení. Ano, článek 85, poslední odstavec eh, stanoví, eh, že je tady Evropský parlament a národní parlamenty, které tedy mm, dohlížejí nad činnost Eurojustu. A s tím jsou spojeny zcela zásadní otázky. Jak jsem říkal, eh, Eurojust eh, není eh, instituce jako jiná. Omlouvám se, říká pan předseda, ale musíme skončit skutečně v 18.30 a je třeba, aby se ještě vyjádřili členové národních parlamentů. Takže ještě jednou, pokud chceme udělit pravomoci, jakým způsobem můžeme Eurojust kontrolovat zákonodárci. A poslední bod a poslední závěr, strategie vnitřní bezpečnosti EU, o té se dlouze hovořilo a e, já jsem si to spočítal, tam se Eurojust zmiňuje třikrát, to je vše, takže mm, to je důkaz tedy, jak, jaký důraz je kladen na e, tento ústřední osu. A e, kolegyně říkala, že někdy je třeba poukázat na ty špatné žáky. Ano, ve zprávě z roku 2010 Eurojustu je tam eh, lze poukázat na určité eh, problémy. 1424 eh, případů, z toho 1400 významných. Takže myslíte si, že 1400 případů to v Evropě to je reprezentativní pro zlepšení bezpečnosti? Nejsem si jistý. Eh, jeden stát, je to eh, středomořský eh, ostrov, neposlal ani jeden případ do Eurojustu a je to ráj. Lucembursko jako takové položilo mnohem více dotazů než třeba Španělsko. Já jsem si nikdy neuvědomil, že Lucembursko je takovým čikágem, pokud jde o prohibici. Eh, Nizozemsko eh, poslalo prakticky stejný počet případů jako Francie. Takže buď někdo, mm, někdo to vidí příliš eh, závažně, nebo někdo to nevidí dostatečně závažně. Někde je prostě problém. A zakončím to tím, že určitě je místo instance, kde můžeme hájit tedy důvěryhodnost Evropské unie a Evropského soudního prostoru Není to eh, problém principu, je to problém eh, efektivity a je třeba, aby vy, jakožto Evropský parlament, jste zajistili tuto efektivitu. Děkuji panu profesorovi Lavel za tuto analýzy, za to, že se snažil eh, zkrátit svoje vystoupení, vzhledem k tomu, že máme dostatek času. Nicméně, teď jsme připraveni otevřít prostor pro diskusi. Takže bude to takové společné eh, kolečko a zástupců parlamentu a následně eh, panelisté. Nejprve Enata Lenfine z eh, švédského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Začnu tím, že poděkuji Evropskému parlamentu a výboru Libe za toto velmi zajímavé a velmi dobře zorganizované odpoledne. E, já si myslím, že je opravdu velmi důležité, abychom my, členové parlamentu, ať už jsme tedy členy Národního nebo Evropského parlamentu, abychom měli příležitost na to, abychom hovořili o těchto důležitých tématech. Já to považuji opravdu za velmi důležité. Ve chvíli, kdy hovoříme o boji s přeshraničními trestnými činy, tak samozřejmě tady je zcela zásadní přeshraniční spolupráce. To znamená, že vyšetřující a policejní úřady musí mít příležitost spolupracovat na těch eh, největších nebo na důležitých vážných vyšetřováních, eh, které se zabývají přeshraničními trestnými činy. A proto tady potřebujeme potřebujeme samozřejmě i vyváženost mezi opatřeními, která chrání eh, práva individuí a která se samozřejmě snaží zajistit ochranu. Eurojust a Evropská soudní síť eh, je stále důležitější eh, a důležitější jsou i její snahy zlepšit spolupráci v oblasti trestního práva. Co, to, co tady zaznělo, bylo samozřejmě velmi důležité je velmi důležité, aby naše snahy zlepšení, naše snahy o zlepšení spolupráce pokračovaly. Zároveň ale musíme zcela jasně definovat odpovědnosti národních úřadů a jakým způsobem to lze efektivněji implementovat na evropské úrovni. Chci říci, že právě tady ta mezivládní spolupráce v rámci Eurojustu hraje zcela stěžení e, roli. Myslím si, že právě ta spolupráce na této úrovni by měla být dále rozvíjena. E, nevím, zdali tady nějaký, nějaká nadnárodní zastupitelská, nějaký nadnárodní zastupitelský úřad eh, by nebyl lépe připraven na to, aby řešil problémy spojené s eh, spoluprácí. Eh, nicméně, myslím si, že je třeba v první řadě zhodnotit eh, dopady těch již přijatých opatření. Zároveň bychom měli také posílit důvěru mezi vládami a mezi eh, členskými státy a jejich úřady, protože ta je zcela zásadní pro dobrou spolupráci. A toto je samozřejmě velmi náročný úkol, na který budeme potřebovat mnoho času. A v rámci toho si je třeba uvědomit, že je velmi důležité zohledňovat zákonné systémy jednotlivých, jednotlivých členských států a také základní principy trestního práva jednotlivých členských států. A proto chci zdůraznit, že právě mezivládní spolupráce v rámci Eurojustu je opravdu zcela stěžení. Zítra se ještě vrátím tím k otázce parlamentního dohledu nad Eurojustem a Europolem. Děkuji, říká pan předseda. E, o slovo se přihlásilo ještě několik kolegů a v tuto chvíli bych rád tedy upozornit, upozornil, že je třeba zohledňovat e, čas. Musíme skončit v 18.30. Pan Basilikis Sonoros z řeckého parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Evropskému parlamentu. Já se cítím opravdu poctěn tím pozváním, které jsem dostal. Jsem velmi rád, že jsme byli pozváni zrovna i v této velmi složité situaci hospodářské krize. Samozřejmě, že eh, neustále eh, se navyšují problémy s korupcí, stejně tak eh, se také stále zvyšuje vliv trhu a velkých podniků. A toto všechno eh, má také zároveň přeshraniční charakter. Kromě toho, tady ale hovoříme také o aktérech, kteří pochází ze států, které nejsou členskými státy Evropské unie. A tady je třeba hovořit o tom, jak zlepšit systémy trestního práva v členských státech. A na to potřebujeme, k tomu potřebujeme vědět, jaké máme priority. Na to máme také velmi dobré studie a my potřebujeme vytvořit nějaký stálý nástroj, který nám pomůže sledovat, jakým způsobem se vyvíjí nebo odehrává jaksi ten, ten soudní postup eh, v jednotlivých členských státech. A proto a to potřebujeme vědět proto, abychom mohli určit, zdali opatření přijímána na evropské úrovni jsou také aplikovatelná na národních úrovních. To znamená všechny ty příklady, které mají co dočinit například s trestními činy mladistvých nebo s ochranou mladistvých. A co se děje například eh, v případech, vyšetřovaných občanů, které, kteří pocházejí ze třetích zemí. Já velmi souhlasím s tím, o čem hovořil poslední řečník, pan Labajl. A rád bych věděl, zdali existuje nějaká jasná snaha vytvářet nebo posilovat tady um, jurisdikci z Evropského parlamentu paní Kinga Kongs. Děkuji, pane předsedo, velice stručně pár komentářů a otázek. Pan Williams zmínil eh, ochranný příkaz evropský, že to je revoluční krok, ano, eh, s tím plně souhlasíme. Domníváme, domníváte se, že na základě tohoto evropského ochranného příkazu jsou národní orgány povinny lépe a rychleji spolupracovat a efektivněji spolupracovat a že to bude mít dopad na budování důvěry, která by mohla být v budoucna užitečná i v příštích dalších případech. A e, Eurojust má pravomoc zpracovávat osobní data, což vyvolává otázku ochrany Eh, osobních dat a o demokratické odpovědnosti. Co si o tom myslíte? A taky se chci zeptat ohledně té zdvořilosti a to zostuzování, jak se tady o tom hovořilo, eh, které bychom nechtěli, eh, měli v budoucnu používat. Děkuji. Děkuji. A nyní z italského senátu Alberto Maritati. Děkuji, pane předsedo. Jen velice telegraficky, no, pokud je o moje vystoupení, rád bych zmínil dvě věci a navázal na to, co říkal náš řecký kolega. Jak to vypadá s našimi příspěvky? Je to nějakým způsobem eh, přeskoumáváno? Eh, protože eh, pokud se hovoří o Lisabonské smlouvě, době krize a nákladech pro daňové poplatníky. Já bych chtěl vědět, eh, zda to, co navrhujeme, ne, že to bude přijato, ale zda to bude nějakým způsobem alespoň vyhodnocováno. Za druhé, co říkala paní Alfano, eh, dle mého názoru je naprosto nezbytné, aby eh, Evropa byla vybavená alespoň nějakou nějakým dočasným výborem nebo stálým výborem, eh, který by měl pravomoc zabývat se problematikou přeshraniční trestné činnosti, protože to je fenomén, který se neustále rozvíjí a neustále ohrožuje problémy eh, v oblasti bezpečnosti a tedy evropského prostoru Eh, problém eh, mafií a mm, zločinných společení, to už není eh, vnitrostátním problémem, je to celoevropským problémem. A co dělá Evropa v boji proti agresi a Vzhledem k tomu, že musím být stručný, musíme hovořit i o Europolu a Eurojustu. Já nemohu hovořit o jednom, aniž bych nezmínil i toho druhého, protože to jsou dva základní aspekty stejné problematiky. Nemůžeme o nich hovořit odděleně. Musíme si uvědomit, že máme velký sklus, protože již eh, po mnoho let eh, chodíme okolo toho, co by mohl dělat Europol či Eurojust eh, a dokonce mm, jsem slyšel někoho, jak říká, co můžeme dělat, jak, jakou máme judikaturu. Musíme nejprve definovat mandát Eurojustu. Nemůžeme hovořit eh, o eh, Eurojustu bez eh, evropských soudců. Máme státní zastupitelství a tam jsou lidi, já ani nevím, co dělají, jaké jsou jejich kompetence, jaké jsou jejich pravomoci. A, a pak máme organizaci, která je e, malá a která by zároveň měla být e, efektivní. Já mm, nepochybuji o schopnostech těch, kteří pracují v Eurojustu, ale pochybuji o tom způsobu, jakým je to všechno zorganizováno. Takže musíme předložit e, nějaký návrh, jinak ta vystoupení nemají žádný smysl, takže já jsem chtěl toto jen velice stručně zmínit. Chtěl jsem dát specifické úkoly pro Europol a Eurojust nemohou mít pouze koordinační eh, úkoly, musí odvést i užitečnou práci eh, a zástupci Eurojust, eh, Eurojust říkají, doufáme, že se na nás členské státy budou čím dál tím více obracet, ale nemůžeme takto postupovat. Musí ten, ten organiza, ta organizace musí být užitečná, musí mít specifické úkony a členské státy musí, musí také převrátit trochu tu logiku my eh, jsme měli mm, zkušenost eh, eh, se z nejvyšší státní zástupkyní, která získává podklady od státních zástupců v Itálii. Bylo to v rámci boje proti mafii. A, a musíme říci, že ta naše přítomnost se nemůže omezovat pouze na tu oficiální přítomnost. Musíme být schopni nějak přispět k zlepšení situace. Děkuji z řeckého parlamentu pan Konstantino Cavaras. Tak je, Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád pogratuloval panu profesorovi, protože si myslím, že jeho kritika a jeho připomínky měly opravdu velmi vysokou úroveň. Také bych rád přiznal, že potřebujeme určitou katarzi a to u mnohých evropských nástrojů, tak, abychom věděli vůbec, o čem ty nástroje jsou a abychom věděli přesně, jaký smysl se skrývá za spoustou pojmů, eh, které popisují tyto nástroje, protože velmi často se to jaksi popisuje velmi pompézně, aniž bychom tomu rozuměli. Dále, co se týče toho společného právního prostoru, co to vlastně znamená? Protože je jasné, jasné, že co se týče pravomocí v tomto právním prostoru, tak tady samozřejmě mají zásadní nebo základní pravomoce členské státy. A proto žádné aktivity v rámci tohoto jednotného právního prostoru může jít, eh, mohou jít jaksi nad rámec těch eh, předběžných eh, soudních otázek. Protože v určitou chvíli evropský občan ve chvíli, kdybychom chtěli, aby byl opravdu v centru zájmu, tak evropský občan by měl na své vlastním eh, kůži, na svém vlastním těle cítit jaké jsou dopady práce Europolu a Eurojustu. A já bych rád v tuto chvíli hovořil například o korupci. O korupci ve veřejné správě. Eurojust a Europol mají přeshraniční charakter, který pokrývá nebo spolupracuje s velkým množstvím evropských, eh, evropských států ale velmi často zavírá oči před tím, co mu je sdělováno, protože mm, k tomu dochází velmi často a proto musíme kontrolovat Eurojust, zdali opravdu plní své povinnosti, abychom zajistili, že se jedná o užitečný nástroj, který přispívá k vytváření tohoto společného prostoru bezpečnosti a spravedlnosti. Ale Oni nás sami musí přesvědčit, jejich struktura nás musí přesvědčit o tom, že je to eh, agentura, která je opravdu velmi efektivní. A já bych byl velmi rád, kdyby nám někdo eh, na tuto otázku odpověděl. A já bych v tuto chvíli teď hovoří pan předseda. Eh, jednom, jenom takové pozorování. Tady je trvalá a zásadní podmínka naší práce a to je načasování. Já chci připomenout, jak je čas velmi důležitý v naší práci. Systém tlumočení eh, skončí v 6.30 a tak to prostě chodí. A toto je mnohojazyčný parlament a proto je důležité, dodržovat čas. My tady nechceme, my tady nemůžeme vyčerpat téma Europolu, Eurojustu a podobně. Samozřejmě každý z nás by mohl na toto téma hovořit hodiny, ale my jsme tady proto, abychom se soustředili na pár otázek a na ně získali efektivní odpovědi od panelistů. Takže proto já vyzývám eh, pana Končeto, aby opravdu byl stručný. Jen velice stručně, pane předsedo, děkuji. Chtěl jsem pouze eh, poukázat na určité otázky, které již eh, tady v podstatě zazněly z úst zástupců národních parlamentů. Eh, co se týče vazby Europolu a Eurojustu, já souhlasím s tou myšlenkou, že Eurojust by měl více vycházet z Lisabonu, ale je to oblast eh, justice a vnitřních záležitostí a to vše by mělo eh, být uspůsobeno eh, Lisabonu, protože zde existují určité rozpory v tom, jakým se ta problematika řeší a rovněž to závisí na členských státech, zatímco ta kriminalita ta je globalizovaná. Existuje zde e, mezinárodní rozměr a to je evropský zatýkací rozkaz. A e, vyšetřovací příkaz, to jsou nástroje, které jsou velice užitečné a mm, Myslím si, že v rámci takovýchto setkání bychom mohli vyhodnotit eh, způsob, jakým postupujeme, ale pokud vyšetřovací příkaz, Mám pocit, že Eurojust eh, to příliš nevyužívá. Protože eh, v některých eh, státech nevydávají zatýkací rozkazy pouze e, státní zástupci, ale můžou to být i policejní složky. A e, pak se již dostáváme do systému, kde ty, e, ta práva občanů nejsou nějak garantována. Já si myslím, že my bychom tady měli zapojit do toho právě Eurojust, který by byl schopen vyhodnotit takováto šetření. A poslední otázka Hovořilo se tady o tom, že Eurojust není schopen eh, spouštět eh, vyšetřování, že to není chyba Eurojustu, ale eh, jde i o o to, jak je ten systém nastaven, že některé členské státy poskytují informace, jiné ty informace neposkytují. To je mm, poměrně závažné. My bychom měli dát Eurojustu pravomoc zahájit, zahájit šetření v takovémto případě pak budeme mít eh, nadnárodní justici, která bude mnohem více novátorská a tam, kde bude existovat eh, určitý odpor, tak tam bychom měli se posunout také dál. Já se já se omlouvám, že připomínám eh, panelistům, že opravdu, jak si tlumočníci už přetahují, takže prosím, abyste byli struční. Já budu velmi stručný a rychlý. Dvě věci. První se týká ochrany dat Eh, eh, já nebudu jednotlivě odpovídat na jednotlivé otázky, ale obecně ochrana dat v rámci Eurojustu. To by nemělo vyvolávat obavy, a to ze dvou důvodů. Za prvé, protože eh, vlastníkem informací jsou členské státy a E, ty informace, které jsou předány, ať už je to Europolu nebo Eurojustu, tak patří členským státům a oni nad tím mají kontrolu a ty údaje zůstávají v tom členském státu, e, kde jsou využity v rámci trestního řízení a v rámci a jsou pod e, kontrolou soudu. A za druhé máme efektivní kontrolní um, nástroje zpracování dat, kontrolní orgány a v, a je tady soudní kontrola, jak si v rámci Eurojustu. Za druhé, slyšel jsem kritiku na adresu Eurojustu. Já neakceptuju řadu těch kritických hlasů, e, vy to asi očekáte, očekáváte, že řeknu. Já si myslím, že za deset let své existence e, skutečně e, je úspěšná a my poskytujeme podporu vyšetřovatelům a státním zástupcům. Oni se k nám vracejí. Eh, ale co akceptujeme a co bychom měli udělat hned, je eh, poučit se z případů, které máme a více o něm informovat, mělo by více fungovat jako expertní centrum v budoucnosti. Děkuji, paní Bever. Jen velmi krátce. Ve chvíli, kdy budeme chtít mít prostor bezpečnosti a svobody, tak si musíme uvědomit, že Eurojust v budoucnosti bude musí být daleko silnější. Hovořili jsme o tom již před deseti lety, když Eurojust vznikal. Já si myslím, že Eurojust tím, že slavil mnoho úspěchů, tak si získal nebo získával stále více a více důvěry ze strany členských států. Ale já si myslím, že je opravdu velmi důležité, abychom si uvědomili, že Eurojust potřebuje více pravomocí, potřebuje více síly, aby mohl plnit ty své úkoly. Priority. Jedno slovo, jedna čísla. Slovo priorita eh, v oblasti represivních složek, to je důležité říct eh, před vámi zástupci národních parlamentů. Priority stanovuje eh, Evropská rada dle článku 78 a vlastně národní systémy vycházejí z trestního práva. A číslo strana 60 zprávy 2010 Eurojustu, kde máte Eh, kde máte právě eh, ty eh, špatné, špatné žáky, kde tedy tam nedochází k žádným hlášením. Eurojust je výtečná instituce, je to jádro budoucí soudní Evropy a Eurojust potřebuje vaši pomoc, aby mohl naplnit ten svůj významný potenciál, který má díky smlouvě. Děkujeme, děkujeme za vaši jasná vystoupení a e, zítra ráno budeme pokračovat. E, budou tady zástupci e, národních parlamentů. Bude tady Lord Henry of Chiswick, který bude předsedat dopolední zasedání a připomínám, že je velice důležité si obnovit vaše stupní badge, které jsou vždy eh, aktivovány pouze na jeden den, takže je třeba stejným způsobem zase eh, si je aktivovat, tak jak jste postupovali dnes. A dnes vás všechny zveme na společnou recepci, která eh, probíhá v druhém poschodí Espas Mezzanini budovy Paul Andri Spak, takže tímto vás srdečně zveme, děkujeme za účast a uvidíme se zítra.